Dobrý den, kolegyně a kolegové. Navrhuji, že zahajeme naši práci a teď pokud je o e, program, navrhuji dvě změny v pořadu jednání. Nejdříve, pokud je o průzkum pozměňovacích návrhů kompromisu k zprávě paní Lambertové o dopadu krize eh, na přístup zranitelných skupin k péči. Měl to být bod 6. A tento bod bude z důvodu, které bohužel netuším, ale které asi budou závažné, přesunut po bodu 9. Stejným způsobem návrh stanoviska našeho kolegu Kigin o nových změnách ve vzdělávání v bodě 16 bude projednáván před bodem 15, takže přehodnocení vzdělání půjde před 15. Žádné další návrhy nemáme a přejdeme tedy k bodu D, sdělení. A těchto sdělení máme pět. První sdělení, pokud jde o pozměňovací návrhy ústního eh, rázu, nyní tedy eh, na základě výboru AFKO, které se týkají i plenárního zasedání. Pokud máte nějaký protinávrh k ústnímu pozměňovacímu návrhu, minimálně 5 členů musí být proti a potom by to znamenalo, že ten ústní eh, pozměňovací návrh nebude předložen k hlasování. V našem výboru to znamená, že toto pravidlo začne platit ode dneška. Druhé sdělení, pokud jde o iniciativu strategickou, pokud jde o vnitřní digitální trh. Určitě si vzpomínáte, že výbor IMCO se teď zabývá e, přípravou e, Rozhodnutí našeho 110, pokud jde o digitální vnitřní trh k přípravě červencového plenárního zasedání. A to je propojeno s prohlášením, které výbor učení z téhož dne na stejné téma. Výbor IMKO požádal všechny výbory které se domnívají, že je to pro ně zajímavé, aby předali své návrhy těch odstavců, které by mohly být začleněny do tohoto návrhu a mezi těmi výbory, které byly osloveny jako důležité, byl i pochopitelně náš výbor pro zaměstnanost. Koordinátoři to schválili 20 května letosního roku, že náš výbor také přispěje k tomuto návrhu prohlášení, což nám umožnilo vše stihnout v příslušném časovém harmonogramu, ale zároveň tedy eh, nebylo možné to projednávat na plenáce. Předpokládám, že to nikomu nevadí a že koordinátoři dobře odrazí mm, reflexe jednotlivých členů. Tento dokument máte k dispozici, tedy pardon, bude k dispozici, říká řečnice, a bude vám zaslán elektronicky. Třetí sdělení, pokud jde o stav e, situace ohledně jednání e, Fond pro uspůsobení e, globalizaci, členové vědí se určitě už nyní, nebo se respektive pamatují, že náš výbor již konce minulého roku přijal negociační mandát Evropského parlamentu, že tento bod byl znovu předložen jako klíčový bod a politické závěry byly schváleny Evropskou radou na zasedání 7. a 8. února a že nehledě na tyto politické závěry irské předsednictví neobdrželo mandát na Koreperu minulý týden, aby tato jednání s Evropským parlament zahájilo. Takže v důsledku toho předsednictví chce předložit celou tuto záležitost přímo eh, Radě EPSCO 20. Eh, června a hypoteticky by tedy jednání mohla začít pouze za předsednictví litevského. Táži se tedy, zda k těmto bodům eh, zpravodajka, k těmto bodům sdělení Marian Arkin chce k tomu něco říci jako informaci pro členy. Prosím, paní zpravodajko. Budu hovořit velmi stručně, protože si myslím, že jste řekla již vše, co bylo důležité. Hovořila jsem s irským předsednictvím už několikrát a bylo mi řečeno, že vyvinuli opravdu všechno, možné úsilí a snahy, kontaktovali ministry, proběhlo mnoho bilaterálních vyjednávání, hovořili samozřejmě i s představiteli států a zemí, které byli proti. Nicméně v tuto chvíli ještě nemůžeme hovořit o nějakém celkovém úspěchu. Eh, jednání v Koreperu také neskončilo úspěchem a teď se vlastně čeká na jednání EPSCO. Je možné, že se podíváme i na možnost hlasování na plenárním zasedání v červenci, to znamená, že budeme vyvíjet trošičku větší tlak v rámci EPSCO na konci června. A jirské předsednictví se opravdu snaží, snaží udělat všechno pro to, aby to vyšlo. Děkuji. Velice děkuji, eh, milá zpravodajkyně, za tento návrh. Moje reakce bude asi následující. Možná, že bych mohla vaším jménem napsat dopis eh, příslušnému ministrovi eh, v rámci irského předsednictví, který má toto na starosti, a to i, abych informovala EPSCO, až tento bod bude na bodu jednání, že Všichni doufáme a očekáváme, že tato rada dospěje k mandátu a že jinak bychom byli nuceni hlasovat v prvním člení na červencové plenárce, což by znamenalo již vlastně postup, že je potřeba to napsat na pořad jednání našeho výboru v červenci, anebo ho stáhnout, pokud by byl mandát na této radě EBSCO 20. června. Táži se, zda je to návrh, který členům vyhovuje. Já to opakuji, protože koordinátor tady není, takže samozřejmě s tím, že ještě musíme vyčkat na souhlas koordinátora EPP. Paní Baur, vy jste fiktivní zpravodajka, možná, že byste se k tomu mohla vyjádřit, že pak eventuálně přesvědčíte svého koordinátora. I fully agree, uh... Já zcela souhlasím s tím, co říkala paní Harking a s jejím návrhem. Já si myslím, že zastávající situace asi o mnoho více dělat nemůžeme. Možná, že přijdeme tedy s nějakou ústní otázkou na plenárce, ale to asi bude dostačující. Myslím, že ta ústní otázka tom stupňování toho přesvědčování, tedy parlamentu, je to jedna z možných etap a já si myslím, že na pořadu jednání červencového zasedání budeme asi mít velký problém to získat. Protože vlastně teď už se ocitáváme konce, uh, u konce mandátu a vlastně ten tlak na harmonogram je obrovský. Takže si myslím, že bude dosti obtížné to získat a možná ten dopis, který bude zaslán ministrovi s hrozbou eh, hlasování po prvním čtení. Prostě je potřeba si uvědomit, že se musíme dohodnout na tom, že pokud bychom směřovali k dopisu ministrovi s hrozbou, že to bude dáno na plenárku v červenci, to si myslím, že nebude takový problém to získat, protože to není až tak moc drahé, pokud je tedy o to umístit to na pořad jednání jako bod tak eh, bychom pochopitelně měnili to pak také, ale i začít uskutečňovat, pokud nebude příslušný mandát během EFSKA. A, takže ta otázka, kterou kladu členům a zejména těm členům, které to nejvíce zajímá zpravodaje, fiktivního zpravodaje, koordinátory a tak dále. Táži se tedy znovu, zda jsme ochotni směřovat k hlasování po prvním čtení v červenci, pokud by se nic nestalo během 20. června. To je tedy to rozhodnutí, o kterém bychom měli tedy teď diskutovat. Chápu, že zpravodajka je pro, já jsem také tohoto názoru, prosím. Uh, oui, eh, si, si. No, paní předsedkyně, eh, socialisté jsou za to, abychom to dali na plenárku v červenci. Dobře. Ano. Euh, nous restons, euh- Dobře, to znamená, zůstaneme otevření možnosti zamítnout eh, tuto možnost hlasování v červenci, jak pakliže dojde k nějaké dohodě na EPSku a že dokonce s mandátem prvního čtení eh, očividně zůstáváme otevření taky urychlené diskusy pro eventuální dohodu ve druhém čtení. Souhlasíte s tím? Dobře, to znamená, budeme postupovat takto. A eh, paní zpravodajka a pan stínový zpravodaj dostanou dopis. Čtvrtý bod. Tady mám pro vás velice dobrou zprávu, protože není třeba zrušit jakoukoliv žádost o tlumočení. Doufám, že zůstaneme eh, v tom, že to zůstane takto. Potom bod 5. Tady se jedná o elektronické technickou složku o web streamování, eh, čili mohu vám říci, že veškeré podklady pro schůzi jsou k dosažení pod, eh, elektronickým schůzo, eh, pod elektronickými schůzemi a také ve, na webu. To znamená, že je to k dosažení na internetu. A E, nic z toho, co se tady říká, se nestratí, nezmizí. Teď bod 3, to je schválení zápisu ze schůzí, čili navrhuji vám, abyste schválili zápisy ze zasedání 8. 9. října 2012, 6. listopadu, 13. listopadu, 19. listopadu, 28. 29. listopadu, 6. prosince a 8. prosince 2012. Nemáte-li námitky, v tom případě je to takto schváleno. A teď jdeme k bodu čtyři, kdy mohu dát slovo našemu zpravodaji Oli Kristensenovi, který pohovoří o provádění strategie EU pro mládež 2010 a 2020. Já... Eh, a budeme se zaobírat pozměňovacími návrhy této zprávy což je zpráva z vlastní iniciativy. Eh, bylo předloženo 55 pozměňovacích návrhů, pardon, 57 pozměňovacích návrhů a 15 kompromisních pozměňovacích návrhů již redigovaných. Je to stanovisko. které budeme předkládat eh, výboru pro kulturu a eh, stejně tak eh, výbor Regi se zaobírá tímto tématem ve výboru pro kulturu, což je příslušný výbor, má tuto zprávu na starosti Georgios Papa Nikolaou z Evropské lidové strany. My jsme si přáli se tím také zaobírat a výbor pro kulturu vlastně schválí podobnou zprávu. Přejdeme k tomu a doufám, že všechno to bude koherentní a také dobré co do timingu. Takže, pane zpravodaj, máte slovo. Tak for det, fru formand. Øh, og først og fremmest tak til alle skyggeoverførende. Děkuji, paní předsedkyně první řadě bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům za jejich velmi rychlé reakce na tuto zprávu. Dohromady jsme obdrželi 57 pozměňovacích eh, návrhů a z nich jsme vypracovali 15 kompromisních návrhů, o kterých budeme hlasovat v tomto týdne. A stejně jak ví všichni stínoví zpravodajové, ten časový tlak, kterému jsme byli vystaveni, byl opravdu velmi velký, protože samozřejmě o tom vše musí hlasovat ještě výbor pro kulturu. E, to vedlo k tomu, že v podstatě až dnes se dostáváme k opravdové debatě nebo rozpravě o těchto kompromisních návrzích. A budeme muset také pracovat bez tlumočení po určitou dobu. Nicméně jde o to, abychom se opravdu dohodli na obsahu té zprávy. A i díky vlastně té velmi konstruktivní spolupráci s stínových zpravodajů si myslím, že to nebude problém. Já si myslím, že bude, můžeme být v tuto chvíli velmi hrdí na tu nami odvedenou práci. Šlo o zhodnocení prvních tří let strategie a jde také o to stanovit ty hlavní priority pro následující tři roky, protože samozřejmě jde o to, abychom si stanovili ty priority správným eh, způsobem. Po té, co jsem si přečetl vlastně názor výboru pro kulturu, tak jsem velmi rád, že jsme vypracovali i my naší vlastní zprávu, protože jde tady o ty velmi důležité aspekty týkající se pracovního trhu. Já si myslím, že je velmi důležité, že jsme to právě my, kdo zdůrazňují tyto aspekty. Chci zmínit jenom několik specifických bodů, na kterých jsme se shodli podstatě jsou to skoro všechny body, i když ještě možná několik málo bodů zůstává otevřených. Jedna věc vedla k opravdu intenzivní rozpravě a tady jde o učně, o učně a stáže. Zdali by stáže a učňovské pobyty měly být placené a v jakém časovém harmonogramu. A my jsme vypracovali velmi dobrý kompromisní eh, návrh, který říká, že potřebujeme nějak nějaký způsob kompenzace bez ohledu na ten časový harmonogram. Kromě toho jsme eh, říkali, že tady je třeba zajistit koherentnost a konzistentnost mezi prvním a druhým cyklem této strategie. Také jsme zdůrazňovali, že, tako, že tato strategie v prvním eh, cyklu mohla být silnější a pro ten druhý cyklus musíme zajistit více dynamiky a musíme zohledňovat hlavně ty aspekty zaměstnanosti a sociální záležitosti záležitosti, protože my víme, že nezaměstnanost se v tuto chvíli nejvíce v Evropské unii týká právě mladých lidí. To znamená, že já doufám, že výbor pro kulturu zohlední naše názory, naše stanoviska a zapracuje naše návrhy do své zprávy tak, aby ta strategie byla co nejlepší. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo Veroniku, Veronice Lope Fontaně a potom Danutě Jaslovické. Děkuji vám, paní předsedkyně. Za prvé jsem chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji za zprávu, kterou vypracoval i za kompromisní návrhy. Nebylo to příliš těžké dohodnout se a domnívám se, že eh, náš výbor pro zaměstnanost eh, přispěje eh, zprávě do výboru pro kulturu. Je třeba vědět, zda mladí. Šlo o to, zda mladí lidé učňové musí mít plat či nikoliv. Domnívám se, že je neodmyslitelné, aby mladí lidé dostali odměnu za práci, kterou vykonávají, ale rovněž bylo problémem, že je třeba vzít v potaz, že důležité je, aby tito mladí lidé mohli získat smlouvu v nějakém podniku především, aby podniky eh, platily alespoň minimální plat. Domnívám se, eh, že to byl dobrý příspěvek pana zpravodaje hovořit o kom, eh, adekvátním vyrovnání. Mladí lidé, kteří pracují, musí mít buď nějaké vyrovnání nebo plat, ale nemůžeme zakázat, aby byli učni s, kteří dostávají určitý plat. Toto téma se diskutovalo jenom trošičku, myslím si, že jsme byli všichni vlastně za a proto jsme dospěli k dohodě i k dalším pozměňovacím návrhům a tudíž si skutečně poblahopřát panu zpravodaj, který vypracoval výbornou zprávu a naslouchal skutečně všem žádostem, které přednesli stínoví zpravodajové. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní Danuta. Jazlověcka, puis uh, Nadia Hirsch. A potom Nadia Hirsch. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam pogratulować sprawozdawcom eh, bardzo dobrego, eh, bardzo dobrej opinii, bardzo dobrego materiału. Děkuji. Chtěla bych také poblahopřát našemu panu zpravodaji za vynikající text zprávy. Děkuji, že přijal mé pozměňovací návrhy Eh, naše pozměňovací návrhy se orientovaly především na kvalitu stáží. Eh, pro mladého člověka, který vstupuje do profesního života, je, eh, je kvalita stáže nesmírně důležitá, protože to je jeho první kontakt se světem práce. Rovněž jsem velice spokojená, že odstavec 6 podtrhuje význam iniciativy pro zvýšení Mm, pracovního místa a jsem ráda, že se hledí na, tento, na tuto záležitost jako na investici a nikoliv jako na výdaj, eh, protože to je vlastně sociál, investice v sociální oblasti. A ráda bych ještě potrhla obsah odstavce 2, zde se hovoří o nákladech nedostatku akcí je třeba podtrhnout tuto skutečnost, neboť velice časno, často absence a pasivita nás nestojí tady mnoho, ale hovoříme o ní zřídka kdy. Dovolte tady, abych ještě jednou poblahopřála panu zpravodajovi, děkuji mnohokrát. Děkuji, Naďo. Eh, pardon, děkuji a nyní Nadia Hirsch. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve jsem chtěla velice poděkovat panu zpravodajovi. Domnívám se, že jsme tady pomocí kompromisních návrhů vypracovali výborné stanovisko, které, jak jste řekl, eh, jistě také velice dobře doplní zprávu eh, z výboru pro kulturu, protože zaměstnanost mládeže je centrálním bodem eh, v současné době v Evropě a proto je třeba, aby se to skutečně také odrazilo v té zprávě eh, kompromisní návrhy tak, jak stojí, můžeme všichni po schvál, všechny schválit. Děkuji mnohokrát za to, jak se nám vycházel vstříc. Mnohokrát tady byla taky zdůrazněna zpráva tedy bod, promiňte, předčasného opouštění školní docházky. Je třeba, abychom se na to ještě více zaměřili, proti tomuto jevu je třeba bojovat, protože to je jedna z příčin nezaměstnanosti mládeže. Poté téma praxe, praktik, myslím si, že tady jsme nalezli velice dobrý kompromis, takže necháváme otevřeny všechny možnosti, že mladí lidé, kteří mají možnosti účastnit se skutečně kvalitního praktika, se opravdu opravdu něco naučí a nebudou jenom obsluhovat kopírku a vařit kávu. To je skutečně velice dobrý kompromis a ráda bych zdůraznila, že praktiku má přinést nové zkušenosti, má to být další efekt pro další učení se, čili děkuji mnohokrát a už se těším na hlasování. Děkuji. Malika Benaha a tu a potom pan Rainer. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. I my jsme včera ve výboru diskutovali eh, k této problematice a náš postoj, tedy společný, je následující. Eh, chceme poděkovat za stanovisko zpravodaji, mohli jsme společně pracovat a podporujeme obecně Zejména jsem ráda, že se zdůrazňuje tedy právo na práci, právo na uh, důstojný příjem. Kolegyně tady hovořila o významu stáží, které by byly skutečně vzdělávací, aby to nebyly stáže jenom pro stáže, ale aby ty cíle vzdělávací v těchto stážích byly uh, zajištěné a rovněž i kvalita stáží. Pokud je o kompromis D, tak eh, budeme hlasovat pro, ale nechceme být připojeni eh, k podpisu. Zejména proto, že když se hovoří o tom, že zřejmě budou 3 miliony pracovních míst, které eh, vlastně nebudou existovat jako možné, tak pro nás eh, je to nepřijatelné, protože se mění trh a problematika volných pracovních míst je problematická. Takže budeme hlasovat pro, ale nechceme tam být uvedeni. Pokud je o pozměňovací návrh L, tak je nám velice líto, že jsme nebyli schopni přesvědčit naše kolegy o důležitosti zmínit to, že příjmy musí odpovídat eh, kolektivním eh, dohodám, pokud je o minimální mzdy, protože je důležité, aby to byla důstojná odměna, i když jsme na stáži. A to s ohledem na zákony a s ohledem na kolektivní vyjednávání. Pro nás je tedy důležité toto a bod L je nám líto, že to tam není zohledněno. Eh, včera, jsme měli, včera bylo zasedání obou ministrů práce, to znamená francouzského a německého, a zazněla tam zajímavá myšlenka podle nás, a to eh, Erasmus a profesní vzdělávání. To znamená možnost pro všechny mladé, kteří se vzdělávají, tak jak to bylo u normálního Erasmu, aby tam bylo začleněno i vzdělávání v podniku mimo vaši zemi původu. Cílem tohoto eh, Erasmu profesního vzdělávání bude znamenat, že budeme moci eh, vysílat mladé lidi i do jiných států. Zatím je to pouze na eh, úrovni Francie a Německa, ale bylo by fajn, kdyby to bylo v rámci celé eurozóny a je tedy důležité zapojit mladé do tohoto a to si myslím, že je velice důležité. Děkuji. Um, merci. Děkuji Evelyn Redner a chci se zeptat, zda komise chce k tomu něco mít. Ano, prosím, ne, ne. Takže teď je na vás, abyste se rozhodli. Prosím, Ejna. Mnoho už bylo řečeno, to znamená, že bude velmi stručná. Děkuji Olemu za to, že se snažil opravdu do té zprávy zapracovat všechno, co je důležité u této strategie pro mládež je velmi důležité, aby členské státy opravdu udělali trošičku více pro implementaci té strategie a aby opravdu dělali vše, co je v jejich silách, protože podniky samotné to všechno nezvládnou, protože my potřebujeme samozřejmě velmi aktivní, inkluzivní politiku eh, pro zaměstnanost tak, aby na ní mohla také odpovídajícím způsobem odpovědět celá oblast jaksi podnikání. Eh, samozřejmě toto není jediná iniciativa, která se tímto tématem zabývá, nicméně si myslím, že tady v podstatě eh, sledujeme tu červenou linku, tak jak ji vidíme v těch jiných zprávách. Takže ještě jednou ti Ole děkuji. Výborně. Takže znovu dávám slovo. Zpravodaji, prosím. Tak for the fru a tak for... Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za všechny připomínky, které zde zazněly. Většina, musím říct, byla pozitivní. A já bych se rád zaměřil na otázku těch praxí nebo stáží odborných a zdali by měly být odměňovány nebo zdali by měly být placené či ne. My hovoříme o vhodné kompenzaci, o vhodném vyrovnání. A ve chvíli, kdy budeme vyjednávat, kdy se budeme snažit, snažit najít nějaké řešení, tak je jasné, že to bude nějaké, nějaký kompromisní návrh. A samozřejmě, že by to nebyl kompromisní návrh, kdyby odpovídal jak eh, jaksi požadavkům a potřebám všech. To znamená, že to bude muset být eh, nějaká střední cesta. A proto i ten kompromisní návrh L, kdy se hovoří o tom vhodném vyrovnání či kompenzaci. Já bych samozřejmě byl velmi rád, kdyby tady, eh, kdyby se nám podařilo najít tu správnou formulaci, ale byl bych rád, kdyby také nějaký návrh předložili ti, kteří jsou proti tomu současnému návrhu. Kromě toho jsme také Eh, hovořili o tom, že toto všechno musí respektovat vlastně ty národní přístupy k těmto otázkám. A To znamená, že členské státy samotné rozhodují o tom, jak toto vyrovnání či ta kompenzace bude vypadat a proto nehovoříme ani o kolektivních smlouvách, nehovoříme ani o minimálním mzdě, protože právě takovéto vhodné vyrovnání či kompenzace pokrývá všechny tyto možnosti. Nicméně já vám velmi děkuji, těším se na to hlasování a také si těším na reakce výboru pro kulturu. Velice děkuji, vážený kolego. Takže budeme hlasovat zítra a pak eh, výbor pro kulturu bude hlasovat 18. a 19. června, aby to mohlo být na plenáce v červenci. Tak a teď přicházíme k bodu 5, kde pokud jde o náš návrh rozhodnutí na základě iniciativy výboru Double Social Investment for Growth and Cohesion, including Implementing Views Social Fund, sdělení, které obecněji <clears throat> komise eh, kvalifikuje jako Social Investment Pact, tedy sociální investiční pakt. Měli jsme 145 pozměňovacích návrhů, na základě kterých jsme mohli sepsat 13 kompromisních pozměňovacích návrhů, které bych teď chtěla vám představit. První pozměňovací návrh umožňuje ukázat eh, ten kontracyklický potenciální charakter investic sociálního charakteru a také produktivní charakter těchto výdajů, to je přesně tedy i charakter vystoupení paní Jaslovické v tom předchozím eh, návrhu. V druhém kompromisu znovu zavádíme návrh který je v jádru našich eh, vlastně starostí, to znamená, aby znovu byly začleněny do práce ty osoby, které jsou mimo pracovní trh a to si myslím, že je velice důležitý bod. V bodu C je to pozměňovací kompromisní návrh, který bohužel v této fázi není podporován skupinou EPP, protože mezi veřejnými službami sociálního charakteru, které my považujeme, že pro osoby, již se to týká, to byl žádost pana Debakera, kterou jsme tam začlenili, tak tyto sociální služby měly být disponibilní, dosažitelné, přístupné. My jsme sem dali takový klasický seznam, který byl v tom původním návrhu, ale také jsme tam začlenili otázku bydlení což je v souladu se zprávou našeho kolik Karima Deli a bylo to i značně hlasování podpořeno v tomto našem výboru, a který eh, také zmiňuje sociální bydlení. A podle mě je to pojem, který existuje v celé řadě našich členských států, pokud ne ve všech, a kromě toho dnes se to opět zase zdůrazňuje, když se díváme na Evropský sociální fond, nebo pardon, tady FEDER říká předsedkyně, jakožto jedna z oblastí, kde by FEDER mohl také zasahovat. Takže je mi velice líto, že EPP e, eh, nechce podpořit ten pojem housing, ale možná, že než začne hlasování, tak třeba se posuneme ku předu. Pokud jde o začlenění sociálních tarifů, tak eh, Pan Debaker tady velice správně hovoří o tom, že otázka mikroúvěrů eh, by tady neměla být zmiňována, protože eh, ze své podstaty eh, jsou vyloženě šité na míru tyto mikroúvěry. Omlouvám se tlumočníkům, že přecházím do jiného jazyka, takže není potřeba je sem začlenovat a také i otázka vody by se z hlediska některých členských států měla být začleněna. Kompromis 5 neboli E. Zde jsme propojili otázku kvalitu zaměstnanosti s dopadem opatření úsporných a s dopadem na ty změny, tak abychom příliš mnoho nestráceli. Kompromis F ten nás odkazuje na to, že musíme věnovat velkou pozornost eh, tak, jak je to ve zprávě kolegy Ginlamberga, to znamená dbát na otázku těch nejzranitelnějších skupin a jejich postavení. Kompromis G než abychom měli dlouhý seznam jednotlivých odvětví, které jsou potenciálně tvořící nová pracovní místa, je jich celkem dost, tak jsme to syntetizovali a dali jsme tam ten pojem Horizon 2020 a pak, abychom nikoho nezapomněli, tak jsme tam zmínili seznam, že je to je tedy není vyčerpávající seznam. Pokud jde o kompromis H, tak ten se týká sociálního podnikání a také způsobu, jakým sociální podniky mohou také být považovány jakožto skuteční ekonomičtí aktéři, které přispívají k rozvoji přidané hodnoty a která pak může být znovu přerozdělena. Eh, pozměňovací návrh I, tady jsme narazili na naši už starou diskusi, jestli to takto mohlo říci, pokud je o sociální a environmentální odpovědnost, kde jsme nebyli schopni se dohodnout na závazném povinném charakteru a nebyli jsme tedy schopni převzít pozměňovací návrh socialistů. Možná tedy, že by to mohlo být považováno jako nějaký doplněk, ale v každém případě to nebude pokryto tímto kompromisem, protože liberálové a EPP byli proti. Eh, pokud jde o kompromis G, tak zde také e, vidíme větší obavy, které zazněly, pokud je o Evropský sociální fond a pokud je o valorizaci Eh, valorizaci tedy získaných zkušeností a takzvaných informal careers. Pokud je o kompromis K, stále kde hovoříme o výzvách spojených s rozpočtovou disciplínou, tak tady to propojujeme s tím, co by mohlo být nazváno strukturálními reformami, s ochranou sociálních investic, a také tedy, jakým způsobem tedy by měly být osvětleny tyto strukturální reformy, aby sloužily posilování eh, udržitelnosti eh, té sociální dimenze Evropské unie v dlouhodobém výhledu. Pozměňovací návrh kompromisní L se týká znovu zprávu potvrzení zárok pro mládež. Je mi zároveň velice líto, že tam musíme říkat, že musí být SWIFT. Já si myslím, že by to byl spíše hard, ale jakožto kompromis tam vklouzlo SWIFT do textu původního. A pak, když se odkazujeme na minimální příjmy, tak pochopitelně jsme tam zavedli znovu tu formulaci, že má-li to být na národní úrovni, tak to je ten správný duch. E, pokud jde o jednání, které byly zahájeny. A teď pokud jde o kompromis M, a já děkuji autorům pozměňovacích návrhů, kteří nám dovolili změnit ten původní text. Přejímáme tedy ten návrh, který jsme již vypracovali a který jsme již my zde mezi sebou přijali ve stanovisku ke zprávě paní Tyson eh, v hospodářském a měnovém výboru, který chce změnit tu žlutou kartu, kterou mají členské státy eh, v rámci subsidiarity, aby z toho udělali nástroj nejenom, který bude bránit legislativě nové, ale zároveň, aby z toho měli i pozitivní nástroj, který bude nutit národní parlamenty, aby Evropská unie vypracovala ty či ony zákony tam, kde eh, by to národní parlamenty považovaly za důležité. A zároveň tedy, aby bylo možné reformovat smlouvy. A to by byl tedy ten právní rámec, který by byl uspůsoben ale samozřejmě ještě tady máme to pasel článku, který nám také umožňuje to hodně udělat, pokud existuje politická vůle. Tak, skončila jsem, děkuji stínovým zpravodajům, se kterými jsme mohli pracovat a zejména chci poděkovat skupině zelených, kteří souhlasili se stažením pozměňovací návrhu pokud jde o ukazatele, indikátory. Stejně tak děkuji skupině liberálů, kteří si nepřáli tam dát nějaké odkazy. Já si myslím, že to je něco, kdy při analýze zpráv našeho kolegy Kazy jsme mohli pokročit našemu výboru ohledně Sixpactu, že je to otázka, která bude v jádru diskuse, až bude probíhat Evropská rada v červnu a až tato rada se bude zabývat právě sociální dimenzí sociální a měnové unie, že tedy bude možné také hlasovat negativně a že bude tedy vhodnější, aby skupina zelených souhlasila se stažením tohoto pozměňovacího návrhu a pokud si dobře pamatuji, tak je to pozměňovací návrh 131. Tak, pan Ori a pan Debaker. Prosím. Köszönj. Én alapvetően e- elégedettek vagyunk a Děkuji mnohokrát. Hmm, s tímto mechanismem, který se navrhuje. Máme tady dva body, s nimiž máme problémy. Nechci říci, že naše stanovisko je konečné. Dnes odpoledne budeme mít ještě přípravné zasedání a budeme o tom hovořit. Oč jde? Za prvé se to týká kompromisu C, kde máme problémy s tou podmínkou, která je zde sepsaná, domníváme se, že celkově na evropské úrovni mm, to ještě dnes takto vyslovit nemůžeme a máme také problémy s druhou částí kompromisu, kde se hovoří o otázkách nediskriminace a o vztahu k osobám z třetích zemí. I předtím jsme preferovali zásady, které platí v Evropské unii a také souvislosti s přístupem na pracovní trh. Měli bychom vytvořit takové podmínky, kde osoby přicházející z třetí země by neměly výhodu před občany z Evropské unie. Čili v tomto znění, jak to stojí, to nemůžeme podpořit. Dále pozměňovací návrh 49 pana Filip de Bakera. Myslím si, eh, že se to už trošku upravilo cestou ústního pozměňovacího návrhu a my sami podobně jako také ostatní eh, se zaobíráme tou filozofickou otázkou, zda bychom nejprve měli řešit finanční záležitosti. Ano, nejdřív je třeba dát do pořádku toto a proto je třeba šetřit a škrtat. E, I když na druhé straně tady máme aspekt, že bychom mohli nastartovat hospodářský růst, tak, aby se rozběhly aktivity v hospodářské sféře a aby se tudíž vynakládalo více prostředků do této oblasti. Máme tady možnosti těchto dvou cest a podle našeho názoru by bylo lepší i soukromou sféru zaangažovat do oblasti investic a na druhé straně nám není celkem jasný ten text. Jaké jsou aspekty, které něco takového podpírají, například Social Investment Bond, a pak tady máme Social Impact Bond, a nakonec tady máme také definici, nad kterou se můžeme zamyslet. Máme však negativní zkušenosti eh, s konstrukcemi veřejno-soukromých partnerství, protože tam často docházelo k podezřením z korupce a um, hovořilo se o politicky motivovaných zakázkách. Jistě s tím udělali zkušenosti i další. I když samozřejmě existují i pozitivní prvky eh, v těchto veřejnoprávních partnerstvích. Ale tak, jak je to zdeformulované, to není zcela jasné. A například záležitost Social Investment Passportu podstatě máme stejný problém jako s mikrofinancováním. A mikrofinancování to je otázka, kterou podporovala nejprve každá politická frakce, ale ukázalo se, že to nefunguje přitom to každý má rád. Takže se tady naskýtá otázka, zda chyba není tam, či v tom, že taková konstrukce, která na vnitrostátní úrovni výborně funguje, je, že když to potom zkoušíme na celoevropské úrovni, je to velice obtížné právě díky mechanismům, které jsou zde v platnosti. Ať už to budeme nazývat Social Impact Bond, Social Investment Bond, anebo ať budeme tedy zmiňovat eh, veřejnoprávní projekty, či budeme-li hovořit o tom, zda máme tedy podpořit to, co se osvědčilo ve vnitrostátním měřítku, bylo by dobré najít celoevropská řešení ale bohužel většina zkušeností v tomto ohledu je negativní, čili i my o tom budeme muset ještě během dnešního dne diskutovat, ale zatím tady ještě nejsme eh, úplně připraveni. C ve 49 se nemůžeme podpořit a potom máme ještě eh, potřebu objasnit určité aspekty. Děkuji mnohokrát. Vy říkáte, že mikrokredit eh, to vede k určité nevyvoženosti, jakmile, se to dojde, jakmile to dojde na evropskou úroveň, ale to jsem tady nepochopila, co tím chcete říct. No, neříkal jsem, že to je nerovnováha, řekl jsem, že je jasné, že když že to zatím každý podporuje, každý politik, i rada, i komise, všichni to podporují, ale přesto to nefunguje tak, jak by to fungovat mělo. To znamená, že i my bychom měli hledat řešení, proč to tak je, když to všichni podporují, jak to, že to není úspěšné. Možná, že problém spočívá v tom, že to, co je, úspěšné na vnitrostátní úrovni. U nás například již celá desetiletí fungují takové mechanismy. Proč to nefunguje na celoevropské úrovni? Když hovoříme o nějakých sociálních dluhopisech či sociálních investicích, je třeba zvážit, co bude dobře fungovat na evropské úrovni a co by bylo lepší podporovat na úrovni vnitrostátní. Pan Bakar. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě také děkuji za skvělou spolupráci. Co se týče mé skupiny, tak jménem naší skupiny mám několik připomínek. Můžeme souhlasit s těmi kompromisními návrhy, kromě některých. V první řadě jistě víte, a už jsme o tom hovořili, ví to i ostatní skupiny, co se týče toho právního rámce pro služby ve veřejném zájmu, tak to je něco, co my nemůžeme podpořit a naše skupina to nepodporuje dále. A také jste to zmiňovala, říkala jste, že jeden ten pozměňovací návrh zelených hovoří o, tě, o v podstatě o té e, tabulce přehledu, ve které se používají ty makroekonomické ukazatele. A musím říci, že že to je tedy otázka, která se týká několika pozměňovacích návrhů a já bych si tady, tady chtěl trošičku vyjasnit. Dále, eh, v souvislosti s pozměňovacím návrhem 49, tady si myslím, že je velmi důležité, abychom si to vyjasnili. Je třeba přesvědčit členské státy, aby více využívali tyto inovativní nástroje například eh, spolupráce veřejného a privátního sektoru. Já si myslím, že tady můžeme exponovat eh, ty příběhy úspěchu nebo selhání. Musíme v podstatě vyprávět tyto příběhy těch lidí nebo skupin, které využili tyto inovativní nástroje a vedlo to k úspěchu, tak abychom přesvědčili i ty ostatní, že užívání těchto nástrojů je velmi vhodné. Dále, co se týče ještě tohoto, eh, tohoto návrhu. Hovořilo se o těch dluhopisech se sociálním dopadem a přesně ale nikdo nevěděl, o co se jedná. Nicméně tyto dluhopisy se sociálním dopadem je něco, co zmiňuje i komise a myslím si, že to velmi jasně definuje. Dále, co se týče toho, eh, toho pasu eh, sociálních investic, ten Social Investment Passport, tak to je také něco, co již existuje a my musíme zajistit, aby se se to opravdu užívalo. A ty poslední připomínky. Tady jde o mé vlastní návrhy 57, 58 a 59 mně přišlo trošičku zvláštní, že zpravodaj řekl, že moc, zpravodajka řekla, že s těmito pozměňovacími návrhy nepříliš souhlasí. Co se týče 57. Tady se opravdu zmiňuje skutečnost, že i politika sociálních investic by měla být dlouhodobá a udržitelná, protože tady nebudeme schopni zajistit opravdu vhodné, adekvátní sociální zabezpečení a sociální bezpečnost, pokud pokud nebude fungovat tato filosofie. A to stejně platí i pro návrh 58. Tady jde také o poučení z krize. Nejde o to, aby členské státy investovaly více do sociálního sektoru, ale aby investovaly cíleněji, efektivněji, aby ta podpora opravdu šla těm nejvíce potřebným. A to stejné také platí pro návrh 59. Tady také hovořím o té politice sociálních investic, že by měla být eh, cílenější a že by měla také zajistit eh, opravdu dobrý monitoring a hodnocení. To znamená, je třeba opravdu zdůraznit, že nám nejde o to, že chceme více peněz nebo jaksi nějaké širší kompetence. Jde o to, aby to bylo lépe zacílené a aby to bylo efektivnější. Takže toto jsou připomínky, které vychází z mé skupiny. Nicméně chci ještě jednou zdůraznit, že ta spolupráce byla opravdu velmi příjemná a můžeme opravdu podpořit většinu těch návrhů, které byly předloženy. Um, Alejandro Serkas, puis Malika Be Cykla se pak Marie Kabina. Eh, řečnice také moc nevyslovila. Děkuji, paní předsedkyně. Moje skupina určitě tyto kompromisní návrhy podpoří, protože jsme si vědomi toho, že jde opravdu o krok vpřed. Jde o nástroj sociálních investic a to také souvisí s těmi investicemi a náklady na zabezpečení a to může být velmi důležité, hlavně v období těch negativních cyklů jako tento my musím říct, že se v podstatě jak si neodrážíme, nebo v podstatě nevidím, že by naše názory by se nějakým způsobem odrazily eh, v těchto eh, pozměňovacích návrzích. My tomu rozumíme, že to vychází samozřejmě z těch eh, parlamentních postupů. Nicméně si myslím, že jsme tady přišli opravdu o příležitost využít to sdělení Evropské komise. Já chci říci, že já eh, jaksi v rozporu s tím, co se v tuto chvíli odehrává v komisi a v radě v souvislosti s eh, nadcházejícími eh, volbami i v souvislosti se sociální a ekonomickou krizí, tak v tuto chvíli zjišťujeme i skrze média, že určité členské státy i s pravicovými vládami, jako je ta naše, si uvědomují v tuto chvíli, důležitost těch eh, sociální, eh, důležitost sociálního zabezpečení a v tuto chvíli tady vidíme zásadní změnu. A my v tuto chvíli máme takovou obavu, že ta kritéria, na kterých jsme se již v minulosti shodli, takže o tato kritéria v tuto chvíli budeme přicházet. To znamená, že my opravdu nemůžeme souhlasit s většinou eh, těchto návrhů. Nicméně, chci říct ještě jednu věc. Je velmi důležité, abychom měli zcela jasně stanovené kritéria, že stát blahobytu eh, je něco, jehož hlavním cílem není pouze e, hospodářský růst a ekonomické ukazatele, protože tady jde opravdu i o společenské vrstvy, které nemůžou mm, kvůli vlastnímu stáří nebo kvůli jiným věcem být jaksi tou produktivní součástí společnosti, která by přispívala zásadním způsobem k hospodářskému růstu, ale jde v podstatě o to zohlednit, opravdu zohlednit všechny tyto eh, společenské eh, skupiny. A proto tady musíme hovořit také i o sociálních ukazatelích víme, že brzy bude předloženo eh, sdělení komise a rady a doufáme, že, nebo tušíme, že tam se budou i tyto věci zmiňovat. To znamená, že se tam bude zmiňovat i sociální e, ukazatel nebo sociální ukazatele a proto nevím, proč bychom tyto ukazatele neměli mít tady. My jsme o tom již hovořili a chtěli jsme, aby u toho deficitního ukazatele eh, byly ty nástroje ještě flexibilnější nebo aby ta kritéria byla eh, flexibilnější. To znamená, že my, chci říci, můžeme souhlasit s těmito pozměňovacími návrhy, i když nevidíme, že by naše názory a naše postoje se nějakým způsobem v těchto návrzích odrazily, ale myslíme si, že s nimi budeme moci nakonec souhlasit. Ehm, Malika. Malika. Benahabatu. A pak ještě někdo si chce říct slovo? Ne, není tomu tak. Komise bude chtít také vystoupit? Ne? Komise dnes mlčí. Takže Marika, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako moji kolegové podporuji tyto kompromisy, které jsou důležité. Také bych chtěla poděkovat eh, za práci zpravodajce která skutečně se snažila vzít v úvahu eh, ty různé návrhy a najít mezi nimi rovnováhu. A já bych chtěla zdůraznit eh, jednu věc. My, jakožto zelení, eh, to, že tam budou vyndány ty ukazatelé z kompromisu, tak to bylo pro nás opravdu značný ústupek. My jsme to udělali, protože sociální balíček se nám zdá být důležitý. Chtěli bychom, aby všechny skupiny mohly toto podpořit a doufám, že ostatní politické skupiny také vyvinou takovéto úsilí, aby mohli jsme se navzájem všichni podpořit. Ještě několik bodů, ke kterým bych se chtěla vrátit. Pokud je to o to, co řekl pan Ory, pokud je o pozměňovací návrh C. V tomto pozměňovacím návrhu vyzýváme k boji proti diskriminaci, jež je směřována vůči občanům třetích zemí. Nejde o boj pro Pan Ory říkal, že by chtěl mít preferenci pro občany členských států. Mně to připomíná hrozné věci ve Francii. Národní preference, evropská preference, to my neříkáme. My tady hovoříme o boji proti diskriminaci, která existuje a která je reálná a je to velice důležité. Já vím, o čem mluvím, když to říkám. Dále je tady několik bodů, které se nám také ještě zdají důležité a to, že tento sociální balíček by měl mít kontracyklickou úlohu. Víme, že je politika úspor a tyto sociální investice nám právně umožní bojovat proti negativním důsledkům této politiky úspor. Pochopitelně je nám velice líto, že ta omezení nejsou závazná, pokud je o sociální odpovědnost, ale nechce se k tomu teď vracet. A globálně tyto kompromisy nám vyhovují. Jenom bych chtěla upřesnit, paní zpravodajko, pokud je o pojem SWIFT, který jsme začlenili a který byl také e, předmětem pozměňovacího návrhu L. Vy jste říkala, že by to mělo být spíše hard, ale to SWIFT znamená spíše, aby to bylo efektivní flexibilní a rychlé. To byl tedy ten pojem, který jsme chtěli pokrýt tím pojmem SWIFT. Takže velice děkujeme za veškerou práci a děkujeme. Jo. Dobře. Výborně, děkuji vám všem za příspěvky. Myslím si, že to je důležité. Eh, pokud je o toto sdělení eh, výboru, chceme mít skutečně výměnu názoru, než budeme zítra hlasovat a také, abychom mohli pak jít do plena ještě před radou v červnu. Protože samozřejmě je fajn, že můžeme ještě dále diskutovat, protože sociální otázky vidíme a cítíme, že ve světle současné krize jsou stále důležitější. Eh, pane, eh, ke kompromisu C týkající se sociálního bydlení, zdali si, pře, přejete-li si, abychom tam upřesnili, že se jedná o sociální bydlení, není to žádný problém pro mě, ale jelikož se nacházíme v definici sociálních tarifů, kam patří také tedy bydlení, tak je jasné, že se to toho sociálního bydlení týká. A ještě jednou k této otázce máme to také ve zprávě Kary Madely celá řada členských států, ať už je to Nizozemsko, Spojené království, Francie, eh, sociální bydlení eh, je eh, těží ze specifických tarifů, které by měly být dodrženy. Čili já bych ráda zdůraznila, abychom tam nechali tento mm, pojem housing. Je mi líto, že to nemůžete podpořit, ale doufám, že budu mít dostatečnou podporu ze strany mých kolegů, abychom tam mohli nechat začlenění tohoto housingu v kompromisu C pozměňovacímu návrhu 49 našeho kolegy Debakera Eh, které jsem se snažila eh, zahrnout. Já sdílím vaši kritiku. Jedná se o ta veřejno soukromá partnerství. Eh, Měli bychom dělat bilanci tohoto partnerství. Realita nám ukládá povinnost konstatovat, že v určitých členských státech, v určitých případech Například to byla právě veřejno-soukromá partnerství, z něhož bylo financováno sociální bydlení, anebo která mohou podpořit jiné záležitosti. Eh, jedná se pouze o připomenutí toho, jaké jsou nástroje financování, mezi nimiž tedy zcela zjevně veřejno-soukromé partnerství má své místo. K mikrofinancování dovolte, abych nezdílela vaši analýzu Domnívám se, že evropský rozměr mikrofinancování eh, je důležitý na evropské úrovni. Paní kancléřka Merkelová eh, to také zdůraznila, že se tady znásobily pozitivní zkušenosti. Je třeba tady ještě to vylepšit zcela jistě, ale nevidím důvod, proč bychom měli škrtnout tento odkaz. Eh, co se týče kompromisního návrhu s Filipem Debakerem, my jsme se snažili upřesnit pojmy, které používá Evropská komise ve svém sdělení, tam, kde se jedná Social Impact Bonds a Social Investment Passport, čili navrhuji, abychom to tak také zachovali a doufám, že pan Filip de Bakker vás přesvědčí o tom, abyste mohli podpořit tento pozměňovací návrh, včetně pozměňovacího návrhu, který jsme vyjednali. Pan Filip de Bakker, je proti rámci nějakých veřejných služeb. Já si myslím, že to, vás, to nás neodradí od toho, abychom to tam zanechali, protože zejména v době sociální krize, v níž se nachází většina našich členských států, je přístup k veřejným službám nesmírně důležitou záležitostí a proto by to mělo být důležité i na evropské úrovni a nemělo by se jednat o nějaké porušování hospodářské soutěže. Co se týče indikátorů, vy můžete říci, kde vidíte důsledek toho pozměňovacího návrhu 131, ale já na to hledím qu'il est dommage euh, que vous ne soyez pas convaincu. Já na to hledím trošku eh, eh, rozděleně, eh, protože My jsme hlasovali o stanovisku Kaza o Sixpacku, to bylo Kaza a Bereš o Sixpacku a e, to je bod, který jsme měli již předtím jako výbor pro zaměstnanost. Od začátku jsme viděli, že makroekonomické indikátory komise akceptovala aby byly v Macroeconomic Balance Procedure a že by to mělo být vyrovnáno také, eh, kompenzováno i sociálními indikátory. A dnes eh, kdy pan předseda Rampoj, pan předseda Barroso chápou, že tato otázka by měla být začleněna, že prostě ty sociální důsledky a sociální komponenty jsou stejně významné a důležité jako ekonomické Eh, vidíme, eh, že i šéfové státu a vlád se zaobírají otázkou toho, že eh, zaměstnanost mládeže, lépe řečeno nezaměstnanost mládeže, je tady skutečně nesmírně důležitou otázkou. Myslím si, že bychom to tam měli zachovat, protože když neuděláme nic, já se teď omlouvám, protože už jsme slyšeli používání těch argumentů, já to nechci opakovat, argument říkat, že Evropská unie nemá žádné kompetence v oblasti sociální, tak co dělá trojka, když zasahuje? Eh, má man, pod demokratickým mandátem všude, kde zasahuje. První věc, kterou dělá v těch státech, je eh, požadovat na členských státech, aby snížili platy vyplácené v důchodech a e, říká se nám, že tady je riziko e, e, stability cen, když půjdou ceny nahoru. Ale já si myslím, že když, že bychom tam ty indikátory měli nechat, protože všichni hovoří o sociálních indikátorech. Vy můžete říct, kde máte své obavy tedy, ale ještě jednou, mě by to bylo velice líto. 49 pozměňovací návrh. My jsme hovořili Eh, o této otázce často vy zůstanete přesvědčen vaším kolegou ten Onrim, ale ten vás přesvědčil lépe než mě. Co se týče 57, 58, 59, tady máte pravdu. O 57. tady jsem navrhla zdržení se, eh, protože jasně, když se říká trvale udržitelná věc, to lze interpretovat různě, ale když se podíváme na zásadu, tak eh, bychom to akceptovali stejně tak jako 58, 59. Vidíte, že já tady dokazuji také svou ochotu ke kompromisům. Eh, doufám, že tím pádem nedojde k rozmišce mezi politickými skupinami, včetně téme Alejandro Serkas. K otázce sociální ochrany eh, naprosto sdílím to, co jste řekl Malika Benarabatu, děkuji mnohokrát, že jste upřesnila ten význam a smysl SWIFTu. Eh, vaším výkladem to nám velice pomohlo a také děkuji za to, že jste připomněla roli eh, kontracyklickou, čili těch umořitelů, eh, co se týče sociálních výdajů. Ale jak jste viděli, podařilo se nám předložit tento pozměňovací návrh, jehož jste vy autorkou, do kompromisu. Děkuji vám tedy za všechny vaše reakce. Budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích, o kompromisních pozměňovacích návrzích zítra. Eh, chápu, že ještě je třeba něco tedy poradit, ale doufám, že nám to umožní jít eh, eh, v červenci s koherentní zprávou a s ambicemi Uvidíme tedy ještě, co eh, rozhodne rada v červnu. Eh, tím pádem uzavírám tento bod a teď na základě změny, kterou jsem oznámila na začátku, dám slovo, promiňte, pan Ori. Děkuji mnohokrát. Než uzavřeme tento bod, dovolte, abych ještě řekl jeden bod. Je mi naprosto jasné to, co říká paní zpravodajka, co se týče bydlení, ale tato formulace pro mě znamená, že se tam vlastně vejde i e, celková podpora bydlení. S tím nemám problém, ale já vím, že část zemí není schopná něco takového zajistit. Já bych byl spíše pro, aby se hovořilo o podpoře nájemného, protože ve více zemích takovýto nástroj existuje. Obecně, když hovoříme o bydlení jako takovém, to je příliš široký pojem pro nás. V tomto smyslu nejsme schopni to podpořit, ale jistě o tom ještě budeme diskutovat. My jenom máme problém právě s tím příliš širokým pojmem. Dobře, možná, že to ještě projednáme bilaterálně Vyzývá členské státy, aby kvalita sociálních služeb pro způsobilé osoby byla přístupná a dostupná hlavně v oblasti zdraví, energie a bydlení. Myslím si, že jsme přesně v duchu toho, co jste oslovil. Tady se nejedná o to, abychom měli umírněný nájem. Jedná se také o umožnění stavění sociálních bytů eh, v určitých případech. No dobře, mm, možná, že vás tady nepřespěčím, ale v tom případě stejně uzavírám diskuzi k tomuto bodu a vyčkám naše hlasování zítra. K bodu 7 nyní dávám slovo Danutě Jaslověcké, která pohovoří k otázce směrnice vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb Ona nás bude informovat o stavu vyjednávání, protože, jak víte, náš původní kalendář počítal s tím, že bychom mohli hlasovat zítra. To bohužel nebude tak, protože chápu, že to je velice komplikované téma, ale doufám, že budeme moci eh, vyjednat náš postoj s radou co možná nejrychleji, že bude možná co nejrychleji završit náš mandát ehm, a dávám tedy bezprostředně slovo paní zpravodajce, eh, abychom mohli diskutovat první pozměňovací návrhy eh, a kompromisní pozměňovací návrhy. Já jsem stále ještě nepochopila, zda jsou podporovány všemi stínovými zpravodaji. A když se podívám na pozměňovací návrhy skupin, Zdá se mi, že jsme zatím ještě jenom v té první fázi předložení pozměňovacích návrhů, ale já každopádně dám slovo autorce, aby eh, nám o tom dala přehled. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla jsem podtrhnout skutečnost, že tady hovoříme o eh, prováděcí směrnici Eh, která by měla, eh, která tedy mm, je směrnici 96 lomeno 71. To je směrnice, eh, která by neměla měnit tu původní směrnici. Jedná se pouze o skutečnost, že tato prováděcí směrnice ovlivní zhruba milion vyslaných pracovníků. Tato praktika v současné době se týká rovněž eh, západní Evropy. Francie eh, vysílá 200 tisíc pracovníků každoročně a Německo 140 tisíc pracovníků ročně, čili nejedná se pouze o záležitost východní Evropy. Eh, bylo předloženo více než 800 pozměňovacích návrhů, které se velice liší a rozcházejí a proto byla práce nad kompromisními návrhy nesmírně komplikovaná a vyžadovala mnoho času. A proto, paní předsedkyně, bylo nutno odložit hlasování a děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, za vaše pochopení. Když jsem pracovala nad kompromisními návrhy, opírala jsem se o pozměňovací návrhy, které byly předloženy, ale také jsem konzultovala eh, zástupce nejrůznějších prostředí, zástupce zaměstnanců, zástupce zaměstnavatelů a chceme takové kompromisní návrhy, které zajistí práva vyslaných pracovníků, ale zároveň umožní zaměstnavatelům mít zisk z možnosti e, jednotného vnitřního trhu. Chtěla jsem poděkovat všem stínovým zpravodajům, paní Schröder, paní Hirsch a všechny osta- všem ostatním za jejich angažovaný přístup k práci. Eh, poslední dva měsíce jsme se setkávali každý týden, abychom hovořili o těchto textech. A v duchu spolupráce eh, jsme eh, došli k následujícímu rozhodnutí. Vypracovali jsme významné kompromisní návrhy ke všem článkům, aby text byl naprosto jasný a transparentní. Kompromisní návrhy, které jsou před vámi, to je tedy dokument a je to plot vyjednávání, který, která jsme vedla až do současné doby. Zásadním cílem této směrnice je bojovat proti ilegálnímu vysílání pracovníků a proto návrh komise se týká různých členů, které, různých článků, které hovoří o inspekce práce, o přístupu k práce, o informovanosti a o kontrole 23 článků, mezi nimi nejkonfliktnější jsou 3, 12 a ještě další. A teď vám budu velice krátce, teď vám představím velice krátce ty kompromisy k článku 1 BB. Tady se snažíme upřesnit působnost směrnice. Tato směrnice by měla zlepšit Eh, tu původní směrnice ale rozhodně neovlivňuje její obsah. Směrnice jsou komplementární. EE e článek 3 obsahuje dva seznamy, které budou vyhodnocovány příslušnými orgány kontroly. Tyto orgány by měly ověřovat, zda je vysílání pracovníků legální, takže je to povinnost. Ale orgány kontroly si mohou vybrat prvky, které chtějí kontrolovat. A tady bych ráda zdůraznila, že diskuse mezi stínými, stínovými zpravodaji ještě probíhají a nebylo rozhodnuto, zda tyto prvky mají mít závazný či dobrovolný charakter. E, protože když zavedeme určitou obligaci pro ověřování možná e, povrchních věcí, e, znamenalo by to přílišnou administrativní zátěž. To by zvýšilo náklady a mělo by to eh, špatný vliv, mělo by to zhoubný vliv na malé a středně velké podniky, zejména na malé a střední podniky operující v přeshraničním rozměru. Článek 3 tedy otevírá eh, na aplikace, to znamená, členské státy mohou zavést nové prvky, které považují za příhodné. Kompromis DD se týká práv, práva, které bude aplikováno na eh, ilegálně vyslané pracovníky. A z, potom tady se odkazujeme na, Rom 1, na Řím 1, kde se hovoří o eh, přijímajících zemích. Dále článek 4 v kompromisu C hovoříme eh, o styčné o kanceláře článek 5 eh, se týká informací o právo k přístupu informacím pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Eh, zásadní informace o podmínkách práce v přijímacích zemích by měly být publikovány na eh, jediné internetové stránce přijímajícího státu abychom tady měli jednotný zdroj informací a to by umožnilo snažší přístup k aktuálním informacím. Rovněž počítáme s možností eh, přístupu k jiným informacím pro doplnění informací z této stránce nyní k večku. E, to se týká článku 6. Příslušné orgány členských států e, by měly reagovat, jakmile orgány z jiných států se na ně obrátí s nějakou otázkou v co možná nejkratší době. To znamená, že je potřeba vytvořit podmínky velice efektivní spolupráce. Evropská komisie vytvoří seznam orgánů které odmítajících takovou spolupráci. Teď 2TV v návrhu komise článek 7. To se týká zemí vysílajících pracovníky jeli v případě, že by přijímací země vyžadovaly od těchto vysílajících států dodatečné informace a nebudou-li tyto země dostatečným způsobem reagovat. Povinnost kontroly, a to se snažíme podtrhnout, Eh, mají země přijímat, jedná se o iniciativy přijímajících zemí, ale může to být rovněž eh, uskutečněno na žádost zemí vysílajících. Důležité je, abychom měli skutečně dobrou spolupráci mezi těmito zeměmi. Kompromis X, článek 8. Tady jsme připojili určitý detail týkající se uh, podnětu pro člen, pro vysílající zemi, aby měli dostatek informací, pr, co se týká podmínek pro své vysílané pracovníky Z. Návrh komise tady navrhoval uzavřený seznam Eh, seznam těchto specifických prostředků, jako například oznamování, vyžadování eh, přístupu k určitým dokumentům a k překládání těchto dokumentů. Je třeba připomenout, že tento seznam navržených opatření je plodem rozsudku Evropského soudního dvora. Tady počítáme s otevřeným seznamem prostředků kontroly a chceme dát členským státům možnost připojovat dodatečné nástroje. Tyto nástroje by měly být proporcionálně ospravedlnitelné a neměly by mít diskriminační charakter a měly by členské státy toto samozřejmě oznámit komisi a dalším členským státům. Také tady hovoříme o nezbytnosti zavést závazný charakter těchto kontrolních prostředků. Situace členských států se velice liší, co se týče jejich trhu práce a počtu vysílaných pracovníků. E, proto je nutno vybrat co možná nejúčinnější nástroje zavedeme-li povinnost e, pro zavádění e, těchto prostředků kontroly, Mohlo by to znamenat eh, příliš významnou zátěž pro zaměstnavatele a pro inspekce práce. A proto eh, by bylo třeba instalovat eh, administrativu eh, velice mm, eh, početnou. Článek 10 hovoří o prostředcích, které je třeba ustavit pro inspekce ve členských státech. Hovoříme o nezbytnosti dát k dispozici nezbytné finanční prostředky a rovněž hovoříme o zprávě po kontrole, e, včetně tedy uvádění e, toho, co se nepovedlo. A potom článek 11 hovoří o ochraně práv zaměstnanců a o platbách. Pracovníci mohou vyžadovat svou platbu či odměnu za náklady či kompenza- odměnu či úhradu za jejich ubytování eh, v souvislosti s kvalitou bydlení. Také mohou vyžadovat odměnu za placen, nebo kompenzaci za placené daně. MM článek 12 počítá s určitými detaily a informacemi týkající se informací. To je dobrá informace, ale bude potřeba zavést pravidlo nediskriminace a stejnou úroveň ochrany vyslaných pracovníků jako i jiných pracovníků GG, HHII, JJ, KKLL to jsou kompromisy, kde se jedná, které se odkazují na kapitolu 6. Tady se jedná o výkon sankcí eh, v případě přeshraničních případů. My chceme, aby tento mechanismus byl efektivnější Chceme, aby práce orgánů zaobírajících se těmito sankcemi eh, byla skutečně účinná. Kompromis Y, eh, kom, eh, pozměňovací návrh 18, se týká systému Eh, pro vysílání pracovníků, který funguje velice dobře a měl by se stát základem pro výměnu informací. Řada kolegů rovněž odka vzala na význam bilaterálních dohod a to jsem zahrnula do kompromisního návrhu. Hlasování našeho výboru bude 5. června v ten den rada rovněž bude schvalovat svou pozici a doufám, že budeme moci eh, rychle zahájit trialog, abychom ukončili práci na této směrnici ještě v tomto volebním období. Děkuji. Um, Steven Hughes, puis... Steven Hughes a potom další. Tak, prosím. Uh, děkuji paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce i stínovým zpravodajům. Je pravda, že jsme se za tu dobu měli možnost opravdu velmi dobře poznat, za tu dobu, kdy jsme se tedy snažili najít nějaké kompromisní návrhy. Uh, Stejně taky, jak už jste naznačovala, paní předsedkyně, na začátku nedošli jsme k absolutní schodě. Nicméně se nám podařilo pokročit opravdu v mnohých aspektech, i v těch bodech, o kterých právě hovořila paní zpravodajka. Nicméně pořád ještě zůstává několik opravdu velkých otazníků, které se týkají zcela zásadních článků. A důvod, proč o tom hovoříme, je také to, že v poslední době nebo v posledních letech samozřejmě eh, jsme se museli řídit také určitým způsobem judikáty Evropského soudního eh, dvora. To znamená, že mm, máme spoustu judikátů, které se právě týkají kolektivního jednání a vysílání pracovníků. Jde hlavně tedy o, o případ Valal a další. My si stále myslíme, že od toho prvního rozsudku je třeba v podstatě revidovat tu původní eh, směrnici. Pan Baroso či, říkal, že čeká na znovu zvolení a hovořil o tom, že tedy hned, jak to bude možné, tak eh, vlastně přijde s novým návrhem eh, prováděcí směrnice. Nicméně je pravda, že tak neučinil a to i přesto, že byl znovu zvolen. A myslím si, že to je ten jeden zásadní problém, eh, kterému v tuto chvíli ještě stále jsme vystavováni. Eh, já vím, že nikdo s tím eh, nesouhlasil, všichni byli nespokojeni, všechny politické eh, skupiny byly nespokojeny s tím návrhem. V tuto chvíli tady máme jen tu prováděcí směrnici a já chci ještě jednou zopakovat to, co říkala paní zpravodajka na začátku. Neměli bychom používat vlastně tuto prováděcí směrnici na revizi té původní směrnice. Já si myslím, že tady jde o to zajistit opravdu, aby bylo, bylo zajištěno, že dojde k provádění té eh, směrnice. Eh, také souhlasím s tím, co říkala paní zpravodajka, že se tady nejedná pouze o problémy, které, se kterými se setkáváme pouze ve východní eh, části Evropské unie. Tady jde o to zajistit opravdu správný právní rámec pro všechny pracovníky, které jsou vysílány, ať už ze severu, z jihu, ze západu nebo z východu. To znamená, že jde na to najít ten balíček společných pravidel pro všechny. To znamená, že u některých eh, článků se nám podařilo dojít ke schodě, nicméně pořád ještě několik článků je otevřený. Hlavně co se týče tedy rozsahu působnosti. Článek 3, ten se týká prevence a obcházení té původní směrnice, dále článek 9, eh, ten se týká těch kontrolních eh, národních mechanismů a článek 12, který se týká subdodavatelů. Já bych eh, možná řekl, k čemu jsme došli, k jakému koncenzu. U článku číslo jedna máme pocit, že tady musíme jít trošičku ještě dále. Samozřejmě, že bude záležet na tom, jak skončí rozpravy nebo debaty o tomto eh, článku. Potřebujeme vyjasnění eh, těch veřejných eh, státních ustanovení, protože tady se tady v podstatě po tom lucemburském judikátu komise eh, předložila eh, sdělení, které se týkalo té původní směrnice 96 a já si myslím, že tady je velmi důležité opravdu stanovit, kam až sahají nebo do jaké míry mohou být aplikovány ty, ta národní ustanovení. Také si myslíme, že je třeba zdůraznit a vyjasnit, že nebudou eh, poškozeny nebo nějakým způsobem narušená státní, národní pravidla týkající se této oblasti. A dále je třeba tady také ještě vyjasnit vztah eh, s komunitárním právem. To znamená, je třeba zcela jasně říci, že ta směrnice 96 a tato směrnice eh, mají stejný cíl, to znamená férovější zacházení s těmito vysílanými pracovníky. To znamená, já si myslím, že to je zcela zásadní. Je třeba tady ještě vyjasnit vztah této směrnice a směrnice o e, těch sezónních e, pracovnících, agenturních pracovnících. Co se týče e, článku 3 a 9. 3 to znamená prevence a prevence obcházení. To jsou články, které jsou zcela stěžení a říkala to i paní zpravodajka. Tady jde o odsouhlasení a provádění této směrnice a proto musíme zajistit, že budou posíleny ty aspekty, které podpoří eh, prosazování a provádění té původní směrnice. To znamená, že jsme velmi dlouho debatovali o tom, zdali v tom článku 3 a 9 máme používat to slovíčko shall anebo may. My si myslíme, že tady by opravdu to správnou formulací mělo být shell, protože pokud tomu tak nebude, tak eh, pos, neposílíme žádným způsobem provádění této směrnice. To znamená, že eh, ve chvíli, kdy se jedná o státy, kteří již jaksi eh, jsou na velmi dobré úrovni, tak by mohli v podstatě dojít k tomu názoru, že vlastně nemusí vůbec dělat tolik a že se můžou vrátit v podstatě několik kroků dozadu. My jsme se podívali i na ten návrh eh, ze včerejšího večera. A co se týče ještě tedy 1.3. Spravodajka, paní spravodajka to již zmiňovala. To znamená, kompetentní úřady by měly opravdu zhodnotit všechny eh, všechny adekvátní eh, prvky a kritéria. A potom tato kritéria nebo tyto požadavky by měly být, by měla být mezi jinými tedy, nebo kromě jiných tato. Když eh, se dostanu na konec článku 3, tak já si myslím, že tady potřebujeme ještě zapracovat jeden jasný aspekt, aby bylo jasné, jaké právo bude aplikovatelné. My si myslíme, že ta formulace, tak jak ji navrhuje eh, paní zpravodajka, není dostatečná, protože tady se odkazuje pouze na jednu, eh, na jedno nařízení takže já si myslím, že tady potřebujeme daleko jasnější zdůraznění aplikovatelného práva pro článek 3. Já samozřejmě nechci pokoušet vaší trpělivost, paní předsedkyně, ale když se dostanu k článku 9, jak jsem již říkala, je to zcela zásadní článek pro nás. Já už jsem zmiňoval, že tady jsme eh, hovořili o té aplikaci těch kritérií a zdali by tady mělo být použito slovíčko shell nebo may. A opět opakuji, tady si myslíme, že je velmi důležité, aby se tady hovořilo o shell a ne may. Chci říci, že většina těch pozměňovacích návrhů zdůrazňovala, že je důležité, abychom tady používali slovíčko šel a e, bylo to něco, co navrhovali jak lidovci, tak i ostatní politické skupiny. To znamená, že si myslím, že je to opravdu velmi důležité. Když se podíváme na začátek článku 9, hovoří se tady o tom, že vysla, vysílaní pracovníci předloží prohlášení národním kompetentním úřadům. A my si myslíme, že toto prohlášení by mělo být podepsáno nebo uh, předložena, předloženo pět dní před začátkem uh, před začátkem zakázky či práce. Uh, protože my si myslíme, že není dostačující předložit toto prohlášení minutu předtím, než eh, pracovník začne eh, provádět svou práci. To je příliš pozdě. Co se týče toho otevřeného seznamu, tak paní zpravodajka hovořila o tom, že souhlasíme nebo preferujeme ten otevřený seznam. My si myslíme, že je velmi důležité, aby se tady tady hovořilo o těch administrativních eh, požadavcích a hodnocení tak, aby se zajistilo, že všechna tato kritéria také jsou nediskriminační a že jsou přiměřená. To je velmi důležité. Samozřejmě teď ta otázka je, do jaké míry by komise měla kontrolovat tyto, tato dodatečná opatření. A ještě jeden, pos, jedna poslední připomínka, paní předsedkyně. Ne, dvě ještě připomínky, omluvím se. Jedna se týká článku 11. V článku 11 tady máme dvě doložky 11. v eh, odstavci 3 a v odstavci 4 v první se hovoří o tom, že odbory mají právo na kolektivní akce tak, aby byly splněny požadavky této směrnice a směrnice 96 a mohou eh, přejít k reprezentativním akcím. Čtvrtý odstavec hovoří také o kolektivních dohodách a jejich prosazování. My si myslíme, že to je velmi důležité protože si myslíme, že toto žádným způsobem nepodkova, nepodkopává eh, jak si tu hlavní filozofii eh, této směrnice. Teď samozřejmě Eh, je třeba se ještě na to podívat ve vztahu s judikáty Evropského soudního dvora. Ale myslíme si, že pro opravdu správné provádění směrnice je to velmi důležité. A ještě článek 12. Tady je, to jde o společnou eh, zodpovědnost a subdodavatele to může být někdy velmi složité ve chvíli, kdy budete chtít eh, zkontrolovat řádné provádění směrnice. Děkuji zpravodajce za navržené eh, texty eh, k článku 12. Musím říct, že jsme rádi, že minimálně máme před sebou nějaký text, kterým se můžeme zabývat. Už jsme skonzultovali naše právníky. Myslíme si, že první odstavec není jaksi zcela nepostradatelný, protože zaměstnavatele již eh, svou zodpovědnost eh, nesou. To znamená, že to tady není třeba zmiňovat tím způsobem, jak se to tu zmiňuje. Další odstavce jsou pro nás velmi eh, zajímavé. Doufáme, že s nimi budou souhlasit i naši právníci a v tuto chvíli si myslím, že to je to základní nebo to stěžení, co jsem chtěl říct. Ehm, já doufám, že si všichni zítra užijete snídaní. My už zítra od brzkého rána rána budeme pracovat tak, aby se nám podařilo dojít tady k nějaké schodě. Děkuji. Velice děkuji. Myslím si, že je opravdu důležité, abychom v rámci eh, plenárního zasedání eh, měli v našem výboru tuto diskusi, protože už celé týdny eh, diskutujete mezi zpravodajem a fiktivním zpravodajem a v různých eh, dalších grémích a proto chci to dotáhnout až úplného do, kon, do úplného konce, protože jak zde, tak i mimo Evropský parlament eh, potřebujeme pochopit, jaký je dopad a rozsah této diskuse jak na veřejnosti, tak i zde za zavřenými dveřmi aby Eh, to všechno mělo pak příslušný eh, dopad tam, kde je potřeba. Třeba Ory, eh, vzhledem k tomu, že zpravdajko je EPP, možná, že nejdřív dáme slovo Nadě Erš a potom vy. Nejdřív tedy Nadě Erš, ano? Tomas Handel a potom další kolegové. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych také velmi ráda i za sebe poděkovala paní zpravodajce máme za sebou opravdu už mnoho společného času, mnoho společných jednání. Myslím si, že tohle všechno má svůj smysl. Myslím si, že se nám mezi tím podařilo opravdu dojít k velmi dobrému mezi výsledku. Myslím si, že to vypadá velmi dobře a že se nám podaří, jak se dodržet i ten e, časový harmonogram a 26. E, budeme moci hlasovat, což se nám nevždycky daří dodržovat e, časový harmonogram ale ta spolupráce byla velmi dobrá. Chci se zmínit o některých článcích, e, u kterých jsme ještě stále trošičku jaksi nerozhodní. V první řadě článek 3. Tady samozřejmě je ještě otázka, do jaké míry chceme opět zapracovat tu definici lidí Mm, OSVČ, samostatně výdělečně činných, to znamená článek 3, tady máme kompromisní návrh A, A, to znamená, jakým způsobem to zde chceme eh, definovat, tak to se ještě budeme muset dohodnout, ale v každém případě OSVČ je něco, co zde chceme mít. Dále v článku Článek 9 je to eh, pozměňovací návrh Z. Tady jsme se také už shodli na tom, že tady chceme mít to may in particular. Myslíme si, že to je věc, která nebo díky ní se nám podařilo najít nějaké řešení. Toto je kombinace, která vlastně představuje kompromis, se kterým bychom mohli všichni souhlasit dále. Co se týče kompromisu Z, tady v odstavci B jsme vyškrtli, že ty materiály nebo dokumenty je třeba uchovávat po dobu dvou let poté, co to vyslání bylo ukončeno, to tedy bylo vyškrtnuto, a e, byl zde zapracován nový odstavec. This document shall also be kept a tak dále podle pravidel e, národních, podle národních pravidel. A já jsem se chtěla uh, zeptat, nebo chtěla jsem říci, že pokud by to tedy byl odstavec, který by měl být v té finální verzi, tak bychom s tím mohli souhlasit. Nicméně si myslím, že je velmi důležité, aby z tohoto textu vycházelo, že tyto dokumenty je třeba uchovávat. Eh, aby eh, si to někdo nevyložil tak, že ve chvíli, kdy ta osoba v podstatě odejde nebo ukončí svou práci, takže ty dokumenty mohou být vyhozeny. Eh, už z daňových právních důvodů je to opravdu nemožné. To znamená, že je třeba, aby z tohoto textu zcela jasně vyplývalo, že to jsou dokumenty, které je třeba uchovat a musí mm, ta formulace být zcela jasná. Dále, co se týče článku 11 eh, a kompromisu FF, tady máme ještě jedno přání u posledního odstavce bychom si přáli ještě trošičku jasnější formulaci. Kolega Benin tady našel eh, formulaci a ta se týká This paragraph shall also apply in cases where the posted workers have returned from the member state to which the posting took place a v tuto chvíli jsme ještě zapracovali včetně lidí, kteří se falešně deklarovali jako samostatně výdělečné, či, výdělečně činné. Takže to je návrh našeho kolegy, který si myslím, že to všechno ještě trošičku vyjasňuje. A který v podstatě eh, se týká i těch místních úřadů, které eh, to musí vykonat. Myslím si, že je to eh, daleko jasnější díky tomuto doplnění. Dále článek 14a. Ano, 14a. Tady se hovoří o důvodech pro zamítnutí. Zdali je opravdu naším cílem to zde mít, zdali to nepovede spíše k tomu, že to bude v podstatě takový katalog pro výmluvy pro místní úřady. Já nejsem si úplně jistá, zdali tento návrh je opravdu nápomocný. To znamená, že tady je pro nás ještě opravdu jeden otazník. A tím se dostáváme konečně k článku 16 Tady má, je to pozměňovací návrh KK a tady mě zajímá jedna věc protože z výboru EMPL jsme nedostali žádné eh, konkrétní pozměňovací návrhy a tady jde v podstatě o ty, o ty pokuty nebo tresty, které byly jaksi vyžádány ze strany členských států. A já se ptám tedy, jak, k čemu by to všechno mělo vést. Máme tady vlastně my jsme, my jsme převzali návrh výboru Jury, což je v každém případě jak se jedna možná eh, perspektiva. A já se ptám, zdali je tomu opravdu tak, že z výboru EMPL eh, nevzešly žádné jiné konkrétní návrhy týkající se tohoto článku. Jinak eh, to by bylo z mé strany všechno a chci říci, že se všemi těmi ostatními kompromisními návrhy můžeme souhlasit. Ještě jednou děkuji za příjemnou spolupráci. Hendel, Thomas Hendel a potom Čebovi, prosím, Thomas Hendel. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme se podívali eh, na ty kompromisy, které jsme uh, obdrželi včera. Myslím si, že v tuto chvíli je tady ještě potenciál zlepšení. Myslím si, že opravdu je třeba eh, ještě vykonat hodně pro to, abychom s tím mohli všichni souhlasit. Ještě dvě takové, dvě takové připomínky na začátek. Ta prováděcí směrnice nemůže revidovat nebo změnit tu původní směrnici. Je to pravda, ale já se ptom, ptám, proč vůbec přijímáme nějakou prováděcí směrnici, když tím nemůžeme zásadním způsobem zlepšit ten, ten původní návrh nebo tu původní eh, situaci chci říci, že tady potřebujeme více, eh, více jaksi závazků a více povinností, také díky té formulaci Shell. Hovořilo se tady o těch judikantech Evropského soudního dvora, ale eh, my v tuto chvíli nám nejde o to, abychom tady jaksi úplně přesně, konkrétně odráželi v našich textech eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora. To znamená, že je třeba, aby se to samozřejmě, aby to bylo v souladu s těmito judikáty, ale nejde o to, abychom dělali nějaké copy-paste do našeho textu. My si myslíme, že potřebujeme tady jasné ustanovení proti zneužívání. To znamená, že nezávazná ustanovení nejsou dostatečná, proto je třeba ještě se trošičku lépe podívat na formulaci článku 3. Dále, co se týče kontrol v článku 9, tady si myslím, že platí ten princip, že lze posílit tu původní směrnici, protože tady nejde o omezení kontrolních kompetencí členských států. Jde o to, aby na základě toho otevřeného seznamu členské státy mohly dostat svým povinnostem, aby také měly možnost ty ehm, kontroly provádět. Dále. Ten stát původu se, v podstatě to se ubírá tím směrem e, směrnice Bolkenstein. Eh, já si myslím, že princip hostitelské země nestačí. Já si myslím, že tady musíme ještě trošičku intenzivněji pracovat. E, zmiňovala to i e, Eh, paní zpravodajka. To znamená, že tady ten eh, princip je třeba trošičku více rozpracovat. My ještě předložíme písemný návrh tak, aby bylo zcela jasné, jaký postoj zastáváme, co ještě musíme eh, dovysvětlit a bylo to už řečeno. Jde o zodpovědnost, odpovědnost také ze strany zaměstnavatele. To znamená, že i v budoucnosti je třeba opravdu se na to zaměřit. Je to způsob v podstatě, který je prováděn nebo který existuje ve spoustě členských státech, ale je třeba zajistit, aby to bylo něco, co bude akceptovatelné pro všechny členské státy. Také eh, souhlasím s paní Hirsch, která zmiňovala otázky eh, mm, uchovávání dokumentů. Tady jde opravdu o právní jistotu, hlavně pro zaměstnance, ale i zaměstnavatele protože velmi často ve chvíli, kdy dojde k nějakému sporu nebo kdy jde o snahu, jak si eh, prosadit svá, eh, svá vlastní práva, tak je třeba mít k dispozici také odpovídající dokumenty, protože i právníci ve chvíli, kdy eh, se snaží pomoct nebo když chtějí provádět svou práci, tak musí mít k dispozici odpovídající dokumentaci. To znamená, že tímto směrem se jistě můžeme ubírat tím směrem, jak naznačila paní kolegyně Hirsch. My tedy ještě eh, dnes předložíme náš písemný návrh, který se týká těchto možných doplnění do textu a doufám, že i na základě těchto nových pozměňovacích návrhů se nám v budoucnosti podaří najít nějaké odpovídající eh, řešení, které také posílí eh, situaci a status těch pracovníků. Čabaurý a pak Renou Sakas. Děkuji, paní předsedkyně. Hned na začátek bych rád řekl jednu věc. Nehovořím teď eh, z postu koordinátora, ale hovořím sám za sebe. Chápu, že, že tady jde o body, které ani tak nevychází jaksi ze zájmu jednotlivých politických stran, ale jde opravdu o zájmy jednotlivých členských států. Já jsem nikdy nesouhlasil s tím, že jde o úpravu té původní směrnice, že jde v první a poslední řadě opravdu o provádění směrnice a že jde tedy opravdu o, te, o ten výkon a provádění směrnice. A to je to, na co bychom se opravdu měli zaměřit. Uh, Myslím si, že v tomto směru naše politická skupina velmi úspěšně spolupracuje. Co se týče článků 3, 9 a 12, to jsou články, které byly doposavat zmiňovány nejčastěji. Já jsem velmi rád, že vidím, že v tuto chvíli již, i když pomalu spějeme k nějakému kompromisu. Pro mě není přijatelné, souhlasit s tím, nebo v podstatě samozřejmě je jasné, že tady nechceme zavádět nějaké další nové překážky nebo zátěž pro naši administrativu. Jde o to, aby vznikla situace, která bude samozřejmě vhodná nebo, nebo vyhovující pro všechny. Nechceme zatěžovat ještě více naše soudní orgány a proto je velmi důležité najít nějaký směr nebo nějaké řešení, které by nám pomohlo řešit tu situaci na základě kompromisu. A v tomto smyslu také souhlasím s paní předsední, tři teď kníž, je důležité uvědomit si, v jaké fázi se v tuto chvíli nacházíme. To znamená, je třeba vnímat i to, co se odehrává mimo náš eh, výbor. Já vím, že v radě existuje taková malá skupina, která se snaží všechno blokovat. Ještě uvidíme, jak dopadnou jednání v Koreperu. Zdali opravdu pokročíme, anebo zdali tady zůstaneme pouze u té zprávy o pokroku. Uvidíme tedy, jak se to bude všechno vyvíjet a zdali budeme moci pracovat rychleji či ne. Co se týče článku 12, tak tady mám opravdu tady mám velkou výhradu. Myslím si, že tady nenacházíme řešení, který, které by jaksi vycházelo z ustanovení, které se týká vysílání pracovníků. Myslím si, že tady ne jasně z toho textu vyplývá, kdo jaké zodpovědnosti přebírá. Souhlasím s tím, že by byl vhodný i postup, který by v podstatě zajistil, že členské státy, které mají k dispozici tato pravidla týkající se společné zodpovědnosti, tak aby tyto členské státy nemusely ta svá současná pravidla měnit. To, to co říkal Steven i v souvislosti eh, s tím, eh, s těmi principy, když tady eh, hovoříme o tom pravidlu pěti dnů. V případě nebo já si myslím, že v některých případech tato pětidenní lhůta rozhodně může být opodstatněná, ale ne ve všech případech je uplatnění tohoto principu eh, vhodné. Protože ve chvíli, kdy dojde k nějaké poruše zařízení například, je třeba zajistit, aby ten pracovník přišel okamžitě nebo hned den poté. A podniky samozřejmě trvají na tom, aby ten vysílaný pracovník byl také zaměstnancem jejich podniku, i když eh, se nachází v jiném státě. To znamená, že eh, v takovýchto případech si myslím, že uplatňovat tuto lhůtu není velmi praktické. To znamená, že já bych navrhoval, abychom se nad eh, tímto návrhem pěti dnů ještě zamysleli. Zdali bychom nemohli být ještě trošičku flexibilnější. Děkuji za to, že jste mi dala slovo, paní předsedkyně. A chci říci, že jsem velmi rád, že dochází k pokroku, i když eh, není úplně nejrychlejší. Děkuji paní zpravodajce a doufám, že i další budou mít možnost hovořit. Tak, ještě nejsme na konci cesty, i když nejsme tedy v tunelu. Aleksandr Serkas a potom Ole Kristensen. Děkuji, paní předsedkyně. A Já eh, budu pokračovat eh, ve tom, že budu hovořit jménem socialistické skupiny, eh, protože mm, se snažíme postupovat bez jakýchkoliv rozdílů v naší skupině, bez dělání rozdílů ve členských státech. A tak, co se tady vedře, musím říct, že tak se vedře celá skupina socialistů s veškerou upřímností bych chtěl paní Jaslověcké říci, že všichni mý kolegové by chtěli určitá upřesnění. Za prvé, to, co se předkládá jako kompromisy, zdá se nám, že my jako socialisté ještě nejsme v těchto kompromisech. Eh, čili naše skupina možná Eh, tam bude, protože mm, nejsme v těch kompromisech pro, z důvodu, které vysvětlím, protože byť se mohou zdát malé detaily, přece jenom se v tom nenacházíme. A naše skupina nebude akceptovat žádný kompromis v této složce, dokud nedojde ke globální dohodě. To znamená, nebude možné dosáhnout parciálních kompromisů s naší skupině, nedospějeme-li k rozumné eh, mu názoru, který je pro nás velmi důležitý. Jak paní Jaslovecká řekla, máme tady více milion, než milion zaměstnanců, kterých se vysílání týká ale pracujeme v sociálním modelu evropském, ale také v sociálním modelu mnoha členských států. A proto je třeba konkretizovat naši skupinu. Naše skupina by si přála jinou směrnici. Když nám se navrhuje pouze posílení stávající směrnice, ale my nechceme, abychom měli pouze kosmeticky posílenou směrnici, my chceme, aby se posílila veškerá opatření, prevence, kontroly, vyjasňování všech těch nástrojů, abychom tady měli sofistikovanou technologii. Čelíme totiž veliké hrozbě, velice vážné hrozbě a sice zaměstnanců v mnoha členských státech, kteří jsou experti, eh, profe, profesionálů, kteří vytvářejí fiktivní firmy a ilegálně zaměstnávají lidi. A tady tomu je třeba učinit přítrž. Je to určitá hrozba tady a bude třeba, ustanovit naprosto seriózní kritéria. A proto, paní Slovická, já se domnívám, tak jak to řekl Stephen Hughes, nemůžeme se spokojit pouze s tím, aby preventivní a kontrolní opatření články 13, 3 a 9 byly dobrovolné, jak jste řekla vy. Nikoliv, něco takového my nemůžeme akceptovat. Nemůžeme akceptovat, aby to byla dobrovolná opatření, musí být povinné, protože norma je implementační evropská norma a nemůže to přenechat dobrovolné úvaze členských států. Ano, členské státy mohou mít eh, potom eh, otevřené seznamy, ale není možné, aby neprováděli kontroly a nemůžeme připustit, abychom tady měli černé díry zásadní záležitosti by měly být formulovány slovem shall. Mělo by to být tedy povinné. Nezdá se nám tedy, že když se tady hovoří o kolektivních a individuálních právech, že překážkou by bylo, že se zvětší administrativa. My se domníváme, že prostě je tady třeba potírat ty podniky, které jsou pouze Eh, dopisními schránkami, poštovními schránkami. Podle, a je třeba, aby se tomu zamezilo, prostě provádět kontrolu. Je třeba mít dokumenty, je třeba mít e, přesné informace, kdo jsou vysílaní zaměstnanci, zda to jsou skutečně zaměstnanci, kteří byli vysláni, nebo zda nejsou, zda tedy ten podnik se e, věnuje vysílání pracovníků nebo něčemu jinému když tam necháte prostě tu dobrovolnost, musím tedy s politováním konstatovat, že naše skupina to rozhodně nepřijme. Myslíme, že tady čelíme velice seriózní, vážné situaci, která ohrožuje volný pohyb pracovníků. My chceme volný pohyb pracovníků. Chceme, aby se tady respektovaly úmluvy a zejména článek 11, protože respektování kolektivních úmluv Eh, které vybojovaly generace pracovníků ve všech státech, musí být respektovány. A žádným způsobem není možné, aby Evropa zničila to, co vzniklo eh, ve jednotlivých členských státech po celé desetiletí. Paní Jaslovická, děkuji vám mnohokrát, protože jste se velice snažila. Vidíme například ve článku 12 vaši velkou snahu, ale stále ještě tady máme prvky, které pro vás se mohou jevit jako čistě formální prvky, jako čistě semantické záležitosti, ale pro nás znamenají ústupek z normy, ústupek z práva. Není možné, aby to zůstalo pouze doporučení, musí to být povinná, závazná norma, která bude respektována ve všech členských státech, protože to je pro nás nesmírně důležité, včetně Eh, vlastně eh, toho, jak důležitá se jeví Evropská unie v očích všech ostatních. Děkuji mnohokrát, děkuji. My eh, akceptujeme tedy, že to bude tedy směrnice pouze posílená, ale rozhodně nechceme, aby měla pouze kosmetické úpravy. To by bylo příliš nebezpečné. Um, alors... Takže abychom neměli pouze socialisty, trošku jsem změnila pořadí řečníků. Socialisté se hlásí už dlouho, tak nebojte se, všichni jste zapsáni na seznamu řečníků. Oli Kristensen a potom Sarja Sarja. Tak for det, øh, fru formand, og tak for... Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také všem ostatním, kteří se účastní debaty a práce na této prováděcí směrnici. Nikdo nepochybuje o tom, že toto bude mít opravdu zcela zásadní dopad na jednu ze stěženích oblastí eh, v Evropské unii. To znamená, že v první řadě chci říci paní zpravodajce, že tady nejde o nějaké cvičení toho, kdo je pro nebo proti volnému pohybu pracovníků, protože my víme, že tady to je jedna ze základních, opravdu stěžejních zásad eh, Evropské unie a nikdo není proti tomu. Jde o posílení této svobody. A to si myslím, že je opravdu ta podstata eh, toho, o čem v tuto chvíli hovoříme. To znamená, že my chceme volný pohyb, ale musíme zajistit, že se bude řízen opravdu jasnými a řádnými pravidly. Zároveň ale také víme, že jsou lidé, kteří zneužívají práva eh, zaměstnanců a pracovníků. A to vede samozřejmě k deformacím na pracovním eh, trhu. To je samozřejmě morálně špatné, ale velmi často se jedná také o praktiky, které nejsou legální. To znamená, že je třeba tady zajistit opravdu férovou hospodářskou soutěž mezi podniky, ale také mezi pracovníky samotnými. Když se podívám na ty kompromisní návrhy, tak musím říci, že bohužel si nemyslím, že to jsou návrhy, které by podpořily tuto férovost. Nebudu opakovat to, co říkal Steven, ale zdůrazním několik bodů. V žádném případě nemohu podpořit kompromis DD Myslím si, že by to byl krok zpět od Říma 1. To znamená, že ve chvíli, kdy nebudou splněny pravidla pro vysílání, tak by se měl v tuto chvíli uplatňovat článek 44 nebo 45. To znamená, že tady jde o to, abychom se vyhnuli z neužívání této zásady volného, pravi, eh, volného pohybu pracovníků a musíme zajistit ferovou hospodářskou soutěž. To znamená, že tady musí být dodržována jasná pravidla. Také nemůžeme souhlasit s kompromisním návrhem FF týkajícím se článku 11 hovoří se tady o těch administrativních eh, akcích, protože to jde proti tradicím v mnohých eh, státech, kde to byly vlastně právě odbory, eh, které vynesly na světlo problémy, které bylo třeba řešit. To znamená, že tady musíme zajistit opravdu správnou, eh, správné, řádné uplatňování. To znamená, že je třeba opět jaksi znovu nastolit důvěru v pracovní trh Evropské unie. To znamená, ti, kdo budou eh, dodržovat pravidla, budou respektováni a ti, kdo je budou porušovat, budou potrestáni. A to dlužíme eh, naší veřejnosti. Musíme ukázat veřejnosti, že v tom spočívá eh, podstata evropské spolupráce. To znamená, že je třeba, aby byla dodržována minimální pravidla a Evropská unie chce zajistit a musí zajistit férovou hospodářskou soutěž mezi malými a středními podniky a všemi ostatními podniky. Kromě toho je třeba důležité zmínit, že ve chvíli, kdy my se s touto otázkou nebudeme schopni řádně vypořádat, dojde k tomu, že veřejnost bude reagovat. A kdy bude reagovat v nadcházejících Eh, volbách. A oni jistě nebudou na základě toho volit tradiční e, politické strany, ale půjdou těmi alternativními cestami. Sari Esaja, puis... Esaja a potom další kolegové. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Já bych v tuto chvíli chtěla eh, říci, že tady nemáme finské tlumočení a já jsem plným eh, jaksi členem tohoto výboru, kromě toho máme dva náhradníky a nemáme tady eh, finské tlumočení. Já sice hovořím i některými čl. cizími jazyky, ale byla bych opravdu velmi ráda, kdyby tady bylo zajištěné tlumočení i pro nás. V první řadě děkuji Danutě za její práci, protože my samozřejmě víme, že jsme stále ještě v procesu, nicméně bych ráda zdůraznila tři, tři body nebo tři články, které si myslím jsou opravdu nejdůležitější, protože cílem naší práce jde o to, aby nedocházelo ke zneužívání při vysílání pracovníků a je také důležité zajistit podnikatelům, aby se nacházeli v situaci nebo v atmosféře eh, férové, spravedlivé hospodářské soutěže, aby nedocházelo tady k deformacím právě ze strany těch, kteří eh, zneužívají ta současná pravidla. V našem výboru také nechceme žádnou stínovou nebo šedou ekonomiku v EU. Co se týče článku 3, tady bych e ráda zmínila poslední větu v prvním odstavci. To znamená, že jde o, o splnění jednoho nebo dvou prvků ale je v podstatě na těch místních úřadech, aby určili zdali jde o situaci při níž byla dodržená pravidla či ne. To, byla v podstatě, to byl také bod, u kterého jsme velmi intenzivně debatovali o tom užití slovíčka šel o, nebo may. To znamená, že pokud opravdu správně porozumíme tomu, co je na konci tohoto prvního odstavce, tak si myslím, že nám pomůže, pomůže pochopit, že v té, tom, tomto případě možná Shell a May není zásadní problém. Dále, co se týče článku 9 a dohlížecích orgánů, tak tady v každém případě potřebujeme to slovíčko shell, protože tyto úřady by měly mít k dispozici všechny možné existující nástroje. To znamená, že v tom článku 9 opravdu potřebujeme všechny ty monitorovací nástroje pro tyto zmíněné úřady. A co se týče článku 12, pokud jsem tomu dobře porozuměla, tak tato formulace vychází z kompromisního návrhu, na kterém, u kterého došlo ke schodě. Takže pokud je to formulace, se kterou můžeme všichni souhlasit, tak je to v pořádku. Všechny ty ostatní kompromisní návrhy co bych tomu řekla, myslím si, že možná u některých ještě můžou vzniknout um, pochybnosti týkající se formulace. Nicméně si myslím, že ty ostatní, nebo mohli bychom říci, že je to akceptovatelné v té současné podobě. Velice děkuji. Ludvíkson a potom Schroeder. Tak för ordet, för Mycket av det som jag skulle vilja säga eh, har sagts redan. Mohl bych eh, si k tomu mnoho eh, a mnohé již tady zaznělo, ale rád bych řekl, že podporuji naprosto Stevena Juse v tom, co řekl. A rád bych jenom řekl, jak jsem zklamán, co se týče kompromisu. Eh, vím samozřejmě, že je to obtížné, i národní odbory jsou velice nespokojené často se situací v původní směrnici. Eh, je u ochrana vysílaných pracovníků eh, a je tam také eh, rozsudek Evropského soudního dvora v konkrétních případech. A minimálním cílem, to, co by mělo být minimálním cílem, se stalo maximálním cílem. Má se zabránit zneužívání vnitřního trhu, no proto je tak důležité, aby podniky nesly svou odpovědnost za své zaměstnance a mzdový dumping je rozhodně nepřijatelný. Nejedná se pouze o pracovní trh, jedná se také o řádná pravidla, hospodářskou soutěž, férovou hospodářskou soutěž. Eh, seriózní podniky musí konkurovat na trhu s neseriózními a to není přijatelné. Navrhují se tady ta dobrovolná opatření. Moje frakce má tedy potíže s tím něco takového podpořit. Nejí to, není to krok ku předu, ale spíše krok zpět a s tím se rozhodně nehodláme smířit. Bez povinných pravidel tyto požadavky ke kontrole nebou, nebudou prosazovány. To, a v tom případě by směrnice ztratila smysl. Doufám, že se nám podaří ještě výsledek zlepšit a rád bych řekl, že mě velmi těší, že jsme mohli najít určité kompromisy. evropských podnikových radách, například u Volva, a tam se obzvláště dobře vyznám, tam existuje celá řada odborných znalostí a vědomostí a jen o tyto zkušenosti se můžeme opřít. Takže mohu skutečně eh, jenom navrhovat, abychom se na to podívali a domluvili se na společném postupu. Tady se kladou podmínky. Samozřejmě existují také neseriózní podniky a nemůžeme to akceptovat. Je třeba, aby došlo ke změně. Musíme eh, sem zakotvit tato povinná pravidla, musíme změnit situaci a samozřejmě je třeba učinit krok směrem ke zlepšení a nikoliv krok zpět k horšení. Děkuji. Velice děkuji. Schroeder a potom je to Sten. Já vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Nejprve se musím omluvit za to, že část diskuse jsem nemohla sledovat. Měla jsem paralelní povinnosti, ale mohla jsem si to přečíst a celá řada argumentů tady již zazněla. A proto bych chtěla především vyjádřit svůj dojem, který mám z atmosféry vyjednávání, eh, co se týče kompromisu. Musím říci, že jsem byla pozitivně překvapená, že jsme měli tak dobrou a konstruktivní atmosféru a že jsme skutečně k velice svízelně vyjednaným, ale věcně orientovaným kompromisům mohli dospět. Všechno ještě nebylo vyjednáno, také se vším nejsem ještě spokojená, ale přece jenom jsme docílili pokroku. Pro mě bylo zejména důležité, abychom na začátku vyjednávání dospěli k dohodě mezi těmi, kteří vyjednávali a ta, to, ta dohoda zněla, nechceme, aby přes Enforcement Directive původní směrnice byla nějakým způsobem podkopávána, čili aby pod pojmem posilování směrnice se ta původní směrnice podkopala a toho se drželi všichni a to se týká zejména článku 3, 4, 5 původní směrnice. Když se podíváme na článek 5, tak vidíme, že tento článek naprosto jasně říká, kdo je odpovědný za kontroly v Evropské, kontrol, eh, v Evropské unii a kdo je odpovědný za práva zaměstnanců na místě. To je ten členský stát, v němž se práce vykonává. A to je zásada, kterou nechceme spochybnit to jsme všichni společně domluvili. A ještě jednou na adresu kolegy Serkase, máme-li otevřený seznam, tak to neznamená, že to je dobrovolné. Otevřený seznam a v posílené eh, evropské směrnici má také eh, stupeň závaznosti. Ale chceme říci may, protože chceme aby kontrola záležitosti zůstala v kompetenci členských států aby členské státy měly tuto možnost v rámci evropských zákonů a v rámci evropského vnitřního trhu. Když to nebudeme mít, tak si nedokážu představit na základě praxe, jak by to mělo fungovat, že bychom v průběhu rozvoje, zejména v této oblasti, kde situace se mění eh, z dneška na zítřek, jak prostě bychom mohli reagovat na podkopávání evropské legislativy. Nemůžeme každý den měnit předpisy. Proto potřebujeme tam to slovo may. A z mého, podle mého tedy zásady, tak jak jsme je vyjednali v té poslední směrnici, jsou naprosto jednoznačné, dobré a jsou určitým pokrokem. A jak interpretovat toto slůvko may? je jasné a také, jak interpretovat to, co tam máme, ale dává to možnost členským státům konat, až s tím budou konfrontováni. A to se mi zdá být velice významné v rámci zaměstnanců, ale máme tady směrnici, kde zaměstnanci hrají ústřední roli s jejich právy. Z mého pohledu je ta, co se nám to, co se nám podařilo dosáhnout v kompromisech, je v mnoha částech, ne ve všech, to ví i Danuta, že mám ještě tu a tam kritiku, ale v mnoha ohledech je to pokrok, i pokrok vůči nebo ve srovnání s, komisním, s textem komise. Našli jsme dobrou formulaci v té zdánlivé samostatnosti, a také jsme řekli, že definice je e, v rukou členských států. Musíme respektovat, že pracovní právo je v kompetenci členských států, jinak si to prakticky ani nedokážu představit, jak by to mělo fungovat jaká formulace by tedy měla víc říct všem pracovním, veškerému pracovnímu právu ve všech členských státech. Tím máme možnost, aby členské státy jednoznačně definovaly, kde eh, stanoví eh, tu hranici. Ještě jsme nedospěli k cíli v otázce Římu 1. Tady existují různé pozice. moje pozice je naprosto jasná a to je zkušenost mnoha leté práce v tomto parlamentu Tenkrát si vzpomínám na pokus pana Andersena, když chtěl docílit změn v Římu 1, které ztroskotaly. Řím 1, tak jak stojí, nefunguje pro vyslané pracovníky. Nemůžeme se prostě odkazovat na Řím 1. Můžeme to sice udělat teoreticky, ale vůbec nic to nepřinese. A proto to můžeme také nechat protože tady bychom spíše způsobili škody, kdybychom odkazovali na směrnici která nemá tady s tou nic společného. A to je právě ten problém. Komise musí také přiznat na tomto místě, když se podívá přesně na směrnici Řím 1, že v tomto specifickém případě a že totiž zaměstnanci v rámci smlouvy působí v jiném členském státu nejsou pod působností Římu 1. A teď jak neuděláme žádnou formulaci, protože Řím 1 nemá smysl, anebo chceme dosáhnout pokroku a pokusíme se udělat non-compliance formulaci. To je otázka, která se tedy politicky klade. Něco ještě ke článku 9. Článek 9 je podle mého pohledu nejcentrálnější článek, který koresponduje s článkem 5 původní směrnice. Když tady dáme šel, můžeme se dostat do nebezpečí, že dospějeme ke stejnému výsledku jako rozsudek Ortail a jako Lafart rozsudek a jako lucemburský rozsudek. Proto si myslím, je to riskantní, protože odkud bereme právo původní směrnici měnit, a nižší měníme. To nemůžeme dělat. Myslím si, že bychom měli zavést mail a seznam. E, to bude stačit tomu, abychom ukázali, co chceme a bude tam i dostatek závaznosti a zřetelnosti. Ještě jednou k oznamováním, to bych tedy ráda ještě jednou oslovila zde. A to je problém. Notifikace, oznamování, to je problém. Protože to bude vyžadovat obrovský byrokratický aparát, který bude vázat všechny komisi, členské státy a bude to vlastně bránit uskutečňování. Proto bychom se měli si měli vystačit stávajícími mechanismy, měli bychom brát současný současné nařízení vážně, kde máme příslušný článek, který k tomu dává dostatek pokynů. To znamená, že členské státy hlásí komisi, jaká opatření provádějí a komise v rámci článku 4 to oznamuje ostatním členským státu, pak to může být součástí pracovní skupiny, která existuje na základě článku 4 mezi členskými státy. Je to tedy krátká cesta, jak tento problém vyřešit bez dodatečné byrokracie, bez dodatečného bez dodatečné práce a bez nebezpečí, že ty informace zůstanou eh, vězit v nějakých informačních kanálech. Proto ještě dvě věty ke dvou článkům. Jsem ráda, že v článku 12 se dostáváme dál a že můžeme zabezpečit, že členské státy, které chtějí do budoucna dělat víc a které už udělali víc, budou moci v tom pokračovat i nadále. A k článku 16 mám tisíce otázek, proč tento výbor se domnívá, že článek 16 se domnívá, eh, že, čl- že stejně jako komise, že tento článek je dobrý, takže nevím, proč bychom měli přijímat nějaké pozměňovací návrhy k tomu. Uh, Jutta Steinrück, Tak další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Já sdílím tu nespokojenost či zklamání z těch kompromisních návrhů. Nám jde o to, abychom zlepšili tu stávající situaci v Evropské unii. My jsme chtěli vyřešit, vyjasnit ty nejasné definice. Chtěli jsme zajistit to, aby to zneužívání bylo co nejvíce zredukováno a myslím si, že ty nám předložené návrhy jsou velmi daleko, opravdu daleko vzdálené těmto eh, cílům. Ve chvíli, kdy hovoříte o administrativní zátěži ochrana, pokud nebude probíhat eh, ochrana pracovníků a zaměstnanců dobrovolně, no tak musíme počítat s tím, že to půjde ruku v ruce i s administrativní zátěží. Samozřejmě je jasné, že tento argument se používá eh, neustále. Ale co se týče vysílání eh, pracovníků, tak tady dochází k porušování a je pravda, že vše, co z toho vyplývá, velmi často bývá daleko dražší i pro ty kontrolní a dohlížecí úřady. A to musíme změnit. Tady nejde ani o eh, konkurenci mezi eh, různými členskými státy nebo o uzavírání konkrétních trhů. Tady jde opravdu o to, že lidé v rámci Evropské unie pracují za 300 euro měsíčně. A já se chci zeptat, zdali váš eh, členský stát může jít ještě níže, protože neustále se hovoří o tom, že to lze ještě za méně. To znamená, že potřebujeme opravdu řádné kontroly a také řádné pokuty ve chvíli, kdyby docházelo k porušování eh, takových pravidel a musí to být všechno jasné. To znamená, že potřebujeme přísná pravidla. Pokud se jedná o článek 3, tady opravdu potřebujeme jasné definice, tak abychom zabraňovali těm fiktivním eh, podnikům ve chvíli, kdy nedochází k vyslání, tak nelze potrestat toho pracovníka samotného, který pracuje na území jiného členského státu. On nesmí být potrestán, protože já jsem četla a mám na stole případy lidí, kteří opravdu eh, pracovali a prakticky vlastně s prázdnýma rukama byli poté opět eh, odesláni nebo vyhnáni eh, z toho členského státu, kde poskytovali své služby. To znamená, že je třeba zcela jasně stanovit, kdo za to ponese zodpovědnost. Dále, co se týče článku 9. Tady si myslím, že nemůžeme zasahovat do suverenity národních kontrolních eh, úřadů. Samozřejmě musí platit ty minimální pravidla, ale pokud si členský stát bude myslet, že jeho vlastní eh, kontrolní mechanismy jsou nezbytné, jsou potřebné, tak mu samozřejmě musí být umožněno, aby tyto mechanismy e, využíval. Nemůžeme tady dopustit, aby komise do toho vstupovala a říkala, co je přiměřené a co není přiměřené. Co se týče článku 12, tady potřebujeme jasné ručení, jasné určení e, zodpovědnosti, protože všichni víme, jak vypadají ty subdodavatelské řetězce a vše to musí spadat do rozsahu působnosti e, této směrnice. Samotné stavebnictví. Víte, že na to jsou napojeny opravdu nekonečné řetězce eh, subdodavatelů Eh, takže jak jsem již na začátku naznačovala, já sama s tímto nejsem spokojená s tím, co tady vidím před sebou. Já nemohu souhlasit s těmi předloženými pozměňovacími eh, návrhy i s některými eh, argumenty, které zde zazněly, tak některé z těchto argumentů jsou prostě pro mě nepochopitelné a neakceptovatelné. Merci, euh, Velice děkuji. Byla řečena mm, celá řada věcí eh, jednotlivými kolegy, ale když dovolíte, ještě bych řekla dvě, tři věci. Jde pokud jde o formu. Myslím si, že ta diskuse, kterou jsme zde právě měli, je skutečně zásadní diskuse. A znovu chci říci, že to je diskuse, která nemůže pouze probíhat za zavřejmi dveřmi mezi zpravodají a stínovými zpravodají, že vidíme, že ta situace v jednotlivých frakcích je mnohem komplikovanější a že každý člen tohoto výboru se cítí být zapojen do eh, této záležitosti a že to nemůže být pouze pokryto eh, stínovými zpravodaji. Další věc, už jsem to říkala v úvodu a znovu to opakuji, Pozměňovací kompromisní návrhy byly pouze rozdány eh, pravodajům stínovým, ale podle mě to nejsou čistě kompromisní pozměňovací návrhy a ještě je potřeba na tom popracovat. A tady v za těchto podmínek je velice nutné dávat pozor na to, co nazýváme kompromisním pozměňovacím návrhem a zejména právo členů na pozměňovací návrhy. Všichni členové skupiny mají právo na pozměňovací návrhy. A v této fázi, když připravujeme kompromisní návrhy, bereme v úvahu jednotlivé pozměňovací návrhy členů pak se to stává kompromisním návrhem frakce, skupiny, když dojde k dohodě ve skupině a když je ten kompromis sepsán. A já jsem tedy dosti překvapená, když vidím v eh, zredigování těchto pozměňovacích kompromisních návrhů postoje, které mohou číst jako velice různorodé v jednotlivých skupinách, které se jeví jako pozměňovací EPP, liberálové, zelení, GUE a přitom jsou to pozměňovací návrhy, které jsou podepsány jedním členem. A tak se tedy táži eh, a žádám i sekretariát, abychom na to dávali pozor, že musíme respektovat je právo jednotlivců na pozměňovací návrhy. To je čistě formální poznámka. Nikdo samozřejmě neříká, že by to byl nějaký průšvih, ale musíme být zcela transparentní. A teď pokud je o obsahovou stránku. Pokud je o náš výbor, tak si myslím, že naše zpravodajka to ví velice dobře je to ta nejdůležitější vlastně směrnice celého našeho mandátu. E, směrnice o pracovní době zcela určitě nepřijde, máme celou řadu i dalších důležitých věcí, jsme zatím ještě na půl cesty, pokud jde o e, víceletý finanční rámec, ale tato, tento dokument, tento návrh Eh, je skutečně co nejvíce důležitý od samého počátku funkčního období této Evropské komise a parlamentu a pro nás je mimořádně důležitý. Proto vás vyzývám k odpovědnosti. A pokud se nám nepodaří uzavřít to, co je pouze vlastně eh, výkladovou směrnicí toho, co bylo již nejdůležitějším bodem pro mého předchůdce, a eh, tedy hovořím o kolegovi Andersonovi, vlastně je to to nejtěžší dědictví, které jsem eh, zdědila. A znamenalo to vlastně dotáhnout do konce rozsudky Evropského soudního Dora, samozřejmě s různými výklady, e, směrnice ale pokud pět let poté se nám ještě stále nedaří dospět k, ke schodě v rámci rady u této záležitosti, tak si myslím, že všichni neseme každý své díl velké odpovědnosti. A znamená to, že ještě musím vyvinout velké úsilí. A já naprosto sdílím poznámku Tomase Handla, který se který mě odvolává na jednu diskusi, kdy jsme sepisovali eh, vlastně směrnici o základní, pardon, eh, Kartu základních práv a svobod. Omlouvám se, že takto trošku odbíhám, ale je to velice důležité. V této eh, chartě základních práv a svobod někteří chtěli pouze obsat to, co již existovalo eh, v chartě základních práv a svobod nebo úmluvě základních práv a svobod Rady Evropy a že nemáme psát nic navíc. Takže ať už je to výkladová směrnice nebo pouze eh, prováděcí směrnice, tak bychom pak asi nemuseli mobilizovat všechnu tuhletu naši eh, naše úsilí a veškeré přidané hodnoty, ale my bychom měli vytvořit díky této směrnici nový prostor. A myslím, že v této směrnici a ty iniciativy, které výbor navrhuje, zejména článek 12, tak si myslím, že by bylo opravdu velká škoda, kdybychom eh, my jakožto Evropský parlament eh, při analýze tohoto dokumentu ztratili naše pozici. Možná, že jiní to tak nebudou hodnotit, ale já, když se dívám na to, co ten, tato Evropská komise v čele s Barozem souhlasila že je potřeba udělat jako pokrok v této oblasti, tak si myslím, že i právě my při postupu ku předu musíme důrazně jednat. A já doufám, že skrze ten kompromis, který připravíme, budeme schopni dosáhnout toho, abychom nestratili příliš. Takže upřímně pokud je o fungování vnitřního trhu, nikdy jsem neviděla, že by nějaký členský stát mohl pouze dupat a tvrdit, že musí respektovat své vnitrostátní právo a že ho to uchrání a že mu to umožní se vymezit vůči ostatním. Toto říkám a samozřejmě mám v patrnosti a všichni přátelé to vědí, mít patrnosti určité reflexy eh, těch států, které mají lepší sociální právo a kteří si myslí, že evropské právo nemusí pokročit v tomto ohledu, protože by to snížilo jejich právo a vedlo by to tedy k omezování již dosažených jejich vymožeností v sociální oblasti u nich doma. Já si myslím, že Eh, v oblasti sociálního dumpingu musíme pokročit všichni společně a mít tedy ten co nejpokročilejší základ, který ale zároveň zůstává velice skromným, když se podíváme na všechny ty výzvy. Tak já se omlouvám za trošku toto mentorování, ale e, ta diskuse, myslím si, byla dlouhá, užitečná. Dávám znovu slovo zpravodajce a budeme mít pochopitelně možnost E, paní zpravodajko se k těmto kompromisním návrhům ještě vrátit, protože není to ještě úplně definitivní a proto tedy vám nechci e, samozřejmě nějak omezovat e, ve vašem mm, vystoupení, ale abyste byla, prosím, stejně rozumná jako všichni ostatní. Já jsem se neptala zatím komise, jestli chce vystoupit. Ano? Takže prosím nejdříve komise a potom bude paní zpravodajka, budete mít poslední slovo. Děkuji, paní předsedkyně, budu se snažit být co nejstručnější. Já bych v první řadě rád poděkoval vám všem za tuto opravdu velmi plodnou debatu. Myslím si, že tady pro nás nejdůležitější je to, že víme už, které ty body jsou kontroverzní, víme, že se chceme všichni ubírat tím správným směrem. Já bych také rád pogratuloval paní zpravodajce za to, že opravdu se zvládla vypořádat se s více jak, jak osmisty pozměňovacími návrhy. A i co se týče článku 9 a 12, musím vás trošičku varovat. Ta debata o zavřeném, otevřeném, eh, tak eh, to je debata, která může být opravdu velmi eh, nebezpečná, protože tady nejde o Shell nebo May protože ve chvíli, kdy napíšete shell, tak vlastně zaváže, zavážete vlastně eh, členské státy, které v tuto chvíli žádné takové mechanismy nemají k tomu, aby takovéto mechanismy využívaly. To znamená, že se musí zavázat k dodržení tohoto pravidla. Mm, ten výsledek by nebyl stejný ve chvíli, kdybychom hovořili o článku 3 a e, ve chvíli, kdy hovoříme o článku 9, tak je to něco úplně jiného. To znamená, ten rozdíl je zcela zásadní. To znamená e, článek 3 a otevřený seznam, tak ten pouze odráží v podstatě rozmanitost těch e, okolností, které charakterizují situaci v jednotlivých členských státech. Já tady mám pouze jednu připomínku nebo otázku. Když se podíváte na ty kompromisní návrhy, které by byly proveditelné, tak tady se to ubírá směrem směrem, že by v podstatě mělo být možné zhodnocení všech těch eh, kritérií. A já se ptám, jakým způsobem by to vůbec mohlo probíhat. To znamená, že by to hodnocení probíhalo předem eh, a muselo by být tedy prováděno těmi místními úřady. A kromě toho máme tady další prvky, které jsou Mm, faktického eh, charakteru a které by měly být poté eh, předány komisi, ale myslím si, že tady ten faktický charakter, že ho spíše více vnímáte vy než já, když to čtu. A co se týče článku 9, tak zase takové malé varování. Já si myslím, že tady bychom měli také zohlednit ten širší kontext, protože tady hovoříme o závěrech eh, rady z března 2013, ve které eh, se hovoří o tom, jak je důležité snížit administrativní zátěž, hlavně na národní úrovni, hlavně v sou souvislosti eh, s malými a středními podniky a tady právě Shell nebo Main by mohlo mít opravdu nedozírné eh, dopady. A dále tady máme také to pořadí deseti eh, směrnic nebo právních aktů, které přispívají k nejvě- největším podílem k administrativní zátěži. Dále, v souvislosti s tím, co říká paní Schröter v souvislosti s článkem 16, ty pozměňovací návrhy, které vy vlastně předkládáte, tak ty by mohly vést k zásadní změně. Ale máme tady už precedent, e, je to nař, e, nařízení 2014-2015 a tady v podstatě si myslím, že by mohlo dojít k tomu, že bychom se vyhli mnohým debatám o tom, jak vypočítat náklady. Protože toto e, rámcové rozhodnutí, tedy, které jsem zmiňoval, Eh, v podstatě platí nebo stanovuje ta pravidla pro ten stát, který si vyžaduje navrácení těchto eh, nákladů. A eh, to si myslím, že je, velmi, že je třeba velmi zohlednit ve chvíli, kdy hovoříme o těch mechanismech v souvislosti s náklady a s navrácením nákladů. A v tuto chvíli už mi nezbývá nic víc, než vám pouze poblahopřát hodně úspěchu. pani przewodnicząca! może zacznę od tego że w pełni zdaję sobie sprawę z Velice děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych začala konstatováním, že jsem si naprosto vědoma veškeré odpovědnosti, kterou mám, eh, pokud jde o mé kolegy z komise, z rady, Eh, jednotlivých eh, organizací zaměstnavatelů a zaměstnance a také pokud jde o stínového zpravodaje. Já vím, že stínový zpravodaj vyjednává se všemi členami, členy politických frakcí, nejenom s těmi, kteří předložili pozměňovací návrhy, ale také i s těmi, kteří se eh, zajímají o tuto směrnici. Takže, paní předsedkyně, ano, jsem si vědoma své odpovědnosti. Když eh, jsem si vyslechla svoje názory, tak na jedné straně jsem skutečně nadšená, protože si připomínám, jaké byly začátky. Ty začátky nám ukázaly, jaké velké rozdíly byly mezi námi. A dnes jsme se mnohem k sobě více přiblížili. A dnes, když jsem si vás všechny vyslechla, tak mám pocit, že stojíme všichni na jedné straně a myslím si, že si nemůžeme dovolit k to, abychom dospěli k situaci, kdy členské státy přijmou rozhodnutí, že budou kontrolovat či nebudou kontrolovat. Takže ano, souhlasím, že je potřeba tam dát slovo šel, že členské státy musí dělat tuto kontrolu, musí ověřovat, zda to vysílání je legální. A v kompromisu máte změní tohoto typu. Kompromis 3 Eh, odstavec 2, kde se říká, že členský stát musí eh, posoudit veškeré faktografické údaje a tak dále, faktické údaje a tak dále a tak dále. Článek 3. Článek 3. Všechny prvky, které charakterizují práci eh, vysleného pracovníka, musí být analyzovány. Takže v článku 3 také se hovoří velice jasně o tom, že členský stát to musí udělat. Ale zároveň se dává členskému státu možnost, eh, co bude kontrolováno. Potom pod odstavec 2 článku 3. Zde se hovoří o tom, že toto může být zejména. A tady upřesňujeme za dvojtečkou, že tyto prvky mohou obsahovat dvě věci. A my umožníme členským státům, aby kontrolovali buď celou tu uh, množinu a nebo jenom některé uh, elementy, aby ty uh, správní náklady nebyly tak velké. V článku 3 doplňujeme jeden bod, kde říkáme, že členské státy mohou Eh, aplikovat další kritéria doplňková, ale tato doplňující kritéria musí být oznámena Evropské komisi. A zástupce Evropské komise se také i před chvíli právě na to odvolával. Takže, dámy a pánové, všichni jsme na jedné lodi, na jedné straně. A já stejně jako stínový zpravodaj Eh, máme stejný názor. Domníváme se, že je to členský stát, který musí eh, dělat kontrolu a zároveň necháváme v jeho pravomoci, aby se rozhodlo, co se bude kontrolovat. Článek 9. Vy jste říkala, že je potřeba tam dát slovo shell, protože je zcela určitě nezbytné kontrolovat podniky, které vysílají své pracovníky. Ale je to článek 7 ve skutečnosti, který se odvolává na tento problém. Pardon, eh, říká řečnice, článek 10. Článek 10. Členské státy musí zajistit, že eh, kontroly eh, proporcionální a reálné se budou uskutečňovat. Takže opět je tady stejný argument a je to již přímo v textu, že členské státy jsou povinny vykonávat takovéto kontroly. A dále článek 9, který eh, se zdá jakoby kontroverzní, ale máte tady seznam opatření, která mohou být uplatňována a znovu tedy, stejně jako stínoví zpravodajové, chtějí a trvají na tom, aby to byly členské státy, které se rozhodnou, co bude aplikováno. Článek 9 eh, obsahuje seznam a my konstatujeme, že pokud členský stát mají zkušenosti, či pokud ta dynamika vysílání pracovníků si žádá nová kritéria, takže to můžete udělat. Udělejte to, ale musíte sdělit toto Evropské komisi. Takže ve skutečnosti já vlastně nevidím, v čem by byl ten rozpor, v čem by byl konflikt. Vše, co žádáte, je již v kompromisech. A dále se chci ještě odvolat na moje osobní poznámky a omezím se pouze na ty body, které by mohly být kontroverzní. Steven, nechci se vracet k článku 3. Pokud se domníváte, že je potřeba ještě něco vysvětlit v článku 3 a 9, velice ráda to udělám. Dále nařízení Řím 1. Opět je to v článku 3, ale žádá si to vysvětlení, jaké je tedy e, právo, které je potřeba využívat v případě zneužívání. Já si myslím, že až budeme ještě pokračovat v naší práci, pokud je o tyto pozměňovací návrhy, tak určitě najdeme lepší a hodnější řešení. Já jsem se snažila a podpořili mě přitom sociální partneři i kolegové, aby eh, rozhodné právo mohlo být použito na všechny případy. Co tím chci říci? My jsme již měli velice komplikované případy, například německý občan, který nenajde práci v Německu. A to i za minimální mzdu. Může hledat práci v Polsku. Jede do Polska a najde pracovní místo, dostane minimální mzdu. Takže moje otázka zní, pokud se chceme vyvarovat takových situací, kdy si nejsme vždycky jistí, které je rozhodné právo, tak zda musíme my tedy určit právo, podle kterého se bude rozhodovat? Já si myslím, že ne. Proto je tady napsáno, že je potřeba použít Řím 1. A Evropský soudní dvůr ve své judikatuře zdůrazňuje, že je potřeba zvolit to rozhodné právo, které je nejvýhodnější pro pracovníka. A z tohoto důvodu jsem tedy navrhla, abychom se zde odvolávali na Řím 1. Ale pokud e, upřednostníte jiné řešení, tak můžeme ještě hledat jiné znění. Dále, pokud jde o to předběžné oznamování, o kterém hovořil Steven. Nejde pouze o informování, že od dne X začínáme pracovat na stavbě Y. Ne, je to velice podrobný dokument. Datum narození, jméno, příjmení, detaily ohledně každého vyslaného pracovníka. A velice často před odjezdem, den před odjezdem, dva dny před odjezdem vyslaného pracovníka, pokud se něco změní a je potřeba eh, vyslaného pracovníka eh, nahradit. A já jsem diskutovala s členskými státy, s celou řadou ministrů, se zástupci členských států, tak členské státy si sami zvolili ta řešení, která jsou nejvhodnější a která jim umožní získat komplexní, bezchybné informace které jsou zároveň uspokojivé. A velice často ve vnitrostátním právu najdeme ustanovení, jež se právě týkají i lhůty ohledně takovéhoto oznámení. Tato lhůta nemůže být minuta, sekunda, musí to být většinou několik dnů předem. Ale tento seznam a tyto informace musí být doplňovány a teprve poté můžeme poslat tento seznam jakožto notifikaci. Proč trvat na tom, abychom e, vnucovali něco, co bude těžko realizovatelné? Nechme to na členských státech a na jejich rozhodnutí členský stát může vyžadovat tyto informace třeba pět dnů předtím, než bude pracovník vyslán. Jiný členský stát třeba dva měsíce předem. Takže nechme to na členských státech, aby si to rozhodli podle jejich vlastních zkušeností a podle jejich situace. Steven také hovořil o možnosti kolektivních eh, žalob. My s tím velice dobře víme, že se to netýká této směrnice, a škoda, že ta příslušná směrnice nemohla být zrealizována, pak bychom mohli diskutovat o kolektivních žalobách. Ale víme, že v naší směrnici také máme ustanovení, která umožňuje, že takovéto tedy eh, možnosti jsou eh, v příslušnosti členského státu. Takže pokud členský stát má nějakou tradici, nějaké zkušenosti, mohou tedy i takto dále pokračovat. Já nevidím nějaké Eh, škody, které by mohly vyplynout z tohoto znění. Nadia tady hovořila o archivaci dokumentů po skončení smlouvy. My jsme tu dvouletou lhůtu eh, ponechali. Vím, že některé členské státy mají pětiletou lhůtu a pokud nějaká firma ví, že je nucena archivovat své dokumenty pět let, ohledně vyslaného pracovníka, tak prosím, ať to tam je tak, jak je. Ale to, co je důležité, je hovořit o povinnosti archivování. Takže je třeba jasně zde říci, že to je povinné. Takže tu lhůtu bych ponechala, ale dala bych tam tu povinnost. Možná, že to zatím není dostatečně jasně upřesněno. Pokusíme se tedy najít nějaké řešení. Nadia také hovořila o článku 14a, důvody odmítnutí. Myslím si, že ten návrh, který byl předložen, tak ten nepovažujeme za definitivní, ale vychází ze zkušeností členských států, kdy v roce 2005 členské státy přijaly rámcové rozhodnutí 214 GHA a tento typ řešení je obsažen právě v tomto rámcovém rozhodnutí. My se na něj odvoláváme. E, dále, kde zůstává sankce nebo peníze, které je potřeba e, vymáhat e, členské státy to nemají vždy logické, většinou ty peníze zůstanou v tom státě, kde je potřeba ty peníze vyplatit kde byly získány. Pochopitelně ty standardy a normy jsou odlišné v jednotlivých členských státech. Někdy máme sankce správního charakteru, někdy jiné sankce. Takže pokud členský stát se rozhodne, že jeho řešení je optimální, tak pak si myslím, že to je vhodné a právě proto jsme toto navrhli v naší směrnici jakožto řešení. Pokud byste chtěli jiné znění, můžeme to také udělat. Pak je tady ještě další otázka. Prosím, můžete již směřovat k závěru, říká paní předsedající. Ano, e, říká řečnice, takže se soustředím na to, co ještě nebylo zmiňováno. Děkuji Elizabetě, za její poznámky, které se týkají směrnice základní a článek 5. To je opravdu důležitý článek, protože článek 7, který podle komise by měl být eh, zaměřen na zemi původu, tak nyní je to změna naopak tedy, která přijímá pracovníka. Myslím si, že tato změna je důležitá a myslím si, že tam jasně vysvětlujeme, jak probíhá e, spolupráce při kontrole. Dále, ORI tam hovořil o článku 12 o odpovědnosti subdodavatele, pochybuje o vhodnosti řešení Článek 12 je kontroverzní, ano, patří mezi ty tři články, které jsou zatím trošku kontroverzní, ale my nejsme pro zavedení solidární odpovědnosti v takovémto typu směrnice, protože to by mohlo vytvořit velice nerovné situace pro podniky, které vysílají zaměstnance dejme tomu podnik vysílá zaměstnance, pak je tady subdodavatel, který nechce dodržovat tu, tu solidární odpovědnost a pak máme jiného subdodavatele, který je nucen respektovat toto pravidlo. Takže já si myslím, že je to velice jednoduché. E, že samozřejmě ten eh, zaměstnavatel se obrátí na toho špatného subdodavatele a že bychom tedy měli hledat takové nástroje, které nám umožní respektování a ochra- pravidel a ochranu pracovníků. Proto to, co my navrhujeme, je podle nás to nejoptimálnější řešení. Dále Alejandro, Shell a May. Já doufám, že si slyšel mé vysvětlení a že jsou dostatečně přesvědčivá. Ty jsi rovněž hovořil o nezbytnosti vytvořit nebo představit ustanovení, jež by bránila vytváření společností, které by byly pouze e, poštovními schránkami. Já jsem se obrátila na kolegy, na sociální partnery, aby mi navrhli ustanovení, jež by umožnilo zabránit právě fungování takovýchto fiktivních eh, firm, které nejsou zaregistrovány, které nemají žádné oficiální účetnictví a kdy zjistíme jejich existenci pouze tehdy, až se objeví nějaký problém. Vytvořili jsme formulář A1, to je řešení, ale nikdo mi nebyl schopen navrhnout nějaké znění či ustanovení, které by mohlo zabránit těmto firmám, aby existovaly. Jak vyloučit tedy existenci těchto firm? Chtěli bychom je eliminovat, ale pokud někdo chce být eh, nepoctivý, tak i v té nejrestriktivnější realitě najde nějaký způsob, jak fungovat či jak existovat. A my jsme, opakuji, nenašli žádné ustanovení, které by umožnilo eliminovat existenci takovýchto podniků. Sary, tobě také děkuji za poznámky ohledně článku 3 a 11. Odpověděla jsem, doufám, a doufám, že moje vysvětlení byla dostatečná. Pan kolega Ludvigson, ten je zklamán, když si přečetl kompromisy. Já s vámi souhlasím, souhlasím. Směrnice, která se týká vysílání, se netýká těch minimálních podmínek. Takže můžete být zklamán touto směrnicí, ano. My jsme pouze chtěli prostě vylepšit ustanovení této směrnice, aby její fungování bylo prostě lepší. Takže já s vámi souhlasím. Potom Juta, v jaké zemi vysílaní pracovníci pracují za 300 euro měsíčně? Kde je minimální mzda ve výši 300 euro? No většinou, když vysíláme pracovníka, tak ten detašovaný pracovník je eh, odměňován minimálním mzdou buď zemí podniku nebo zemí, ve které pracuji, ale jsem udivená toto slyšet. Já si myslím, že i v Polsku je to eh, nemožné. Můžeš-li mi dát nějaké konkrétní údaje k této cifře, tak by mě to velice zajímalo. Tak, byla jsem velice štědrá, ale teď už skutečně musíte končit. Paní předsedkyně, říkala jste, že je to text, který je skutečně zásadní v tomto mandátu, tak si myslím, že mám právo ještě aspoň na jednu minutu. Už hovoříte déle než čtvrt hodiny, eh, takže vás jenom žádám, abyste co možná nejrychleji dospěla k závěru, že minuta je dobrá to. Eh, hovořili jsme o tom, že Evropská komise nemá povinně dávat eh, svou dohodu. Nehovoříme o povinnosti notifikační, čili oznamovat určité věci komisi. A tedy, abych uzavřela, Elizabeth ještě řekla, že se jedná o velice konstruktivní vyjednávání. Tato jednání jsou konstruktivní díky vám a také díky tomu, že hledáme řešení, které by zaručilo právo zaměstnancům za respektování svobody pohybu. Děkuji. <laughs> Děkuji mnohokrát eh, za vaše precizní odpovědi jednotlivým kolegům. Nyní bychom měli diskutovat o pozměňovacích návrzích, o kterých jsme široce hovořili 19. června. Je, doufám, poslední datum, kdy budeme ještě pracovat nad těmito kompromisními návrhy ze všech důvodů, o kterých jsem se již předtím zmínila a budeme hlasovat 20. A teď se dostáváme k bodu 8 našeho programu a měli bychom se zaobírat stanoviskem, které budeme předkládat výboru regí o regionální politice jako součást širších systémů státní podpory. Máme 27 pozměňovacích návrhů. Navrhuji vám tři kompromisní návrhy, které umožní vyjádřit naše obavy eh, týkající se strategie 2020, a které také zahrnují obavy Elizabeth Schlöter v souvislosti eh, s odkazem na růst, který by byl v duchu tom, jak je zmíněn ve strategii 2020 Smart, Sustainable and Inclusive, a který však strategie, která však eh, neohrozí hospodářský růst a dá do soudržnosti strategii státu s cíly politiky soudržnosti. A potom jsme rovněž zapracovali pozměňovací návrhy Francois Castex a Elizabeth Schröder týkající se týkající se dluhu státu a politiky soudržnosti eh, v souvislosti s přemístěváním výroby jinam. Eh, to jsou tedy mé připomínky k tomu a nyní otvírám diskusi. Eh, kdo se zapsal do diskuse? Alejandro Serkas, Veronika a Elizabeth Schröter. Dobře, tím pádem uzavírám listu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád velice krátce eh, představil pozměňovací návrhy Francois Castex, která v současné době je na jiném zasedání. Eh, ty nejdůležitější, to je pozměňovací návrh 9, kde se jedná o to zapojit Evropský parlament do tohoto postupu, protože v současné době jsme vyloučeni. Pozměňovací návrh 19, kde se jedná o koordinaci politiky soudržnosti a státní politiky což je záležitost, která se zdá být koherentní, že to jsou věci, které nefungují nezávisle, ale měly by tady, měla by tady být společná kritéria. Pozměňovací návrhy 5 a 6 se snaží zlepšit právní situaci, protože skutečně neustále změny kritérií, eh, která existují ze strany komise i na základě jurisdikce soudního dvora a já mám několik velice dramatických osobních zkušeností s tím. Eh, to normálně, to vlastně zamezuje správnému a hladkému fungování, protože tady máme prostě už dva roky určité zvláštnosti a paralyzují se veškeré smlouvy, dokud se neuvidí, jaká je tedy poslední definice. To znamená, že tato politika musí zvážit také politiku zaměstnanosti. E, nemůže se jednat pouze o právníky, kteří žijí v úplně jiném světě. Eh, protože samozřejmě právní bezpečnost je důležitá a významná, ale nesmí to bránit rozvoji politiky. Pozměňovací návrh 10 tady se jedná o to, že bychom neměli mít takový strach ze státních podpor, protože státní podpory se používají, v případě, že se dobře používají, pro aktivizaci otázek, které jsou důležité pro budoucnost. A nakonec eh, paní předsedkyně 24 a 25, paní Kastex chce vyvolat pozornost tomu, že tady máme jednak tedy pozornost na sociální ekonomii, která samozřejmě má jiné aspekty než jenom eh, ekonomika jako takové. Eh, počínaje eh, účtováním až když se podíváme na nejrůznější společnosti, společnosti hospodařící se ziskem a neziskové společnosti. Děkuji Veronika Fontaně a potom Elizabeth Schröter. Děkuji vám, paní předsedkyně, velice krátce. Tak krátce, eh, jako eh, to málo času, který jsme měli na přípravu pozměňovacích návrhů, eh, které bohužel musím říci, už zase po několikáté nemohly být přeloženy do našich eh, jazyků. Ale eh, všichni jsme se snažili v tomto málo čase eh, dobře pracovat a myslím si, že z toho vyplnula docela uspokojující práce, docela uspokojující výsledek, který prospěje zprávě ve výboru regie. V těch 27 pozměňovacích návrzích ještě budeme mít přípravné zasedání eh, skupina evropských lidovců, kde bychom definovali, jak bude vypadat seznam hlasování. Většina pozměňovacích eh, návrhů bude odhlasována. Rada bych tady eh, se zaobírala zejména dvěmi pozměňovacími návrhy. To jsou návrhy, které jsem předložila já a Elizabeth. Já bych si velice přála, aby Eh, tyto návrhy sledaly příznivý hlas našich kolegů při hlasování. Konkrétně se jedná o sedmnáctku, když hovoříme o tom, že bychom měli být konkrétní v rámci systému státní podpory, že zaměstnání musí být prioritou. Proč to říkáme? Říkáme to proto, že mm, když tady funguje zásada subsidiarity, státy v poslední instanci mohou pomoci podnikům a Eh, zohlednit zásadní požadavky tohoto podniku. Proto se domníváme, že je důležité, aby priority eh, měly investice do vytváření pracovních příležitostí. A potom tady máme jiný pozměňovací návrh. To je něco podobného, co žádá eh, výbor REGI. To je pozměňovací návrh 21, kde se jedná o začlenění velkých podniků do s pomocí v rámci systému C. Proč to říkám? Může se zdát, že pan komisař, zdá se tedy, že pan komisař Almunia zítra se objeví na výboru pro rozvoj ale tady existovala snaha vyloučit velké podniky ze zóny C, protože eh, tady existovaly domněnky, eh, že by tady spíše byl negativní eh, dopad mm, tohoto způsobu financování. My sdílejme většinový názor výboru regi, který chce začlenit tyto podniky za dodržení určitých podniků, jako že například výdaje budou dávány do inovací, že budou fungovat eh, se zohledněním eh, dopadu na životní prostředí, protože se domníváme, že to by mohlo zlepšit situaci a pomoci malým a středně velkým podnikům a eh, Velké podniky mohou prospět také regionálnímu rozvoji v regionech, kde operují, kde fungují. Proto se domníváme, že nelze tyto velké podniky vyloučit z podpory zóny C. A e, závěr ještě řeknu, že ty tři kompromisní návrhy, e, kompromis A a B, mm, nenabízí, skýtá žádné pochybnosti, za žádné pochybnosti a ještě prostudujeme kompromisní návrh C, který by mohl znamenat určitý problém, co se týče toho, že by se mělo nahradit slovo státní pomoci veřejnými investicemi. My se domníváme, že státní pomoc by byla lepší. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ke kompromisu C eh, vy chcete eh, zachovat stát, státní pomoc, tu definici, tedy te, ten pojem státní pomoc, spíše než veřejné eh, investice. Dobře, není Madame Schröter. Ano, já hned navážu. Podporuji návrh paní Lope Fondané, protože abychom tam napsali státní pomoc a ne veřejné investice, protože veřejné investice není moc jasné, zatímco státní pomoc je jasnější. Ráda bych zmínila jeden velice podstatný bod. Když se jedná o otázku státní pomoci a jak dlouho musí být podnik v regionu, musí zůstat podnik v regionu, my jsme ve výboru regi rozhodli, pro mandát trialogu, že podnik musí se trvat v tom kterém regionu tři roky. A v rámci trialogu jsme na tomto místě o to velice, velice dlouho bojovali, abychom těchto deset let udrželi. Nepodařilo se nám to úplně. Nakonec bylo poněkud odlišná formulace, ale myslím si, že přemístování podniků ve smyslu odcházení podniků do zemí mimo Evropskou unii, tam jsme tedy těch deset let zachovali. Protože formulace, kterou jsme velice tvrdě vyjednali, abychom měli delší e, zůstávání podniků v regionech, je velice detailované a já jsem eh, udělala takový odkaz příčný s ohledem na politiku soudržnosti, protože jsme měli původně těch deset let, která byla velice striktní a protože se nám nepodařilo to zachovat v jednání, při jednání v trialogu, tak jsem argumentovala bez let. Domnívám se však, že bychom eh, měli eh, u toho zůstat, argumentovat méně let, protože jdeme dál než komisi. Tři a pět let je pozice komisi zatímco pozice ve, ve, ze strany jiných byla jiná. Proto je, pro nás je důležité eh, nechat tam prostě ten prostor bez definice let, proto jsem to zapsala do svého pozměňovacího návrhu, protože my jsme na trialogu nedosáhli těch deset let, kromě tady malých a středně velkých podniků, kterých se ty tři roky netýkají, i naše původní formulace tak zněla, ale my jsme to rozšířili z pěti na deset let, to byl náš původní mandát a teď tady máme mm, diferencovaný výsledek, který praví, že tři roky budou pro malé a středně velké podniky, pět let pro eh, podniky uvnitř eh, Unie a deset let pro ty, kteří odejdou mimo země Evropské unie protože jsme se snažili, aby podniky zůstávaly déle, když dostanou státní pomoc. Proto varuji před tím, abychom tam psali, teď zapisovali nová čísla eh, protože ta polovi, ten poloviční příslip, který nám komisař Almunia udělal na plénum, že toto diferenco, tato diferencovaná formulace Eh, kde tam máme prostě ty malé, středně velké podniky a potom také ty podniky, kteří odcházejí mimo Evropskou unii, aby se nám podařilo to prosadit a abychom tedy také odkazovali na politiky soudržnosti. Tady už existuje k tomu určité usnesení a v tom mandátu jsme dospěli takto daleko. Kdybychom se totiž zase vrátili k pěti letům, mohlo by to znamenat, že ambice pana komisaře bude zastavena jít na těch deset let, což nám tak jako spola již slíbil. jestli jsem to dobře pochopila, Elizabeth Schroeter, bylo to pledoje proti pozměňovacímu návrhu 26? Chtěla jsem se omluvit kolegům. Je mi jasné, že eh, jste měli málo času. času. Je to proto, že výbor Regi to měl jako zprávu z vlastní iniciativy a sekretariát eh, také neměl mnoho času k tomu, aby připravil tuto záležitost, ale jakmile výbor Regi dostal zelenou k této zprávě z vlastní iniciativy, šlo to docela rychle, tak se jenom omlouvám, že na to nebylo dostatek času. A co se týče pozměňovacího návrhu 17, paní Lopez, já jsem pro. K pozměňovacímu návrhu 21 tady mám více pochybností, protože se domnívám, že jasné, že velké podniky jsou velkým, eh, velkým aktérem v rozvoji regionu, ale nevím, ta priorita tady mm, by měla jít spíše malým a středně velkým podnikům, eh, které takovou podporu nemají. Co se týče odkazu na veřejné investice, docela jsem překvapená, když jsem slyšela Elizabeth Schroeter říci, že se neví, co to je veřejné, se neví, co to je veřejná investice. No, nemělo by se přehánět. Uh, Eh, vždyť tady pořád hovoříme o tom, jak je nezbytné podporovat a znásobovat veřejné i soukromé investice. Státní podpora to je něco jiného. Máme tady obecný kontext, kde je zapotřebí, aby eh, docházelo k veřejným investicím a potom tady máme prostředek státní pomoci, kterým stát pomáhá těm veřejným investicím. Já si myslím, že to jsou dvě rozlišné věci a když se hovoří, o reagování na krizi, tak otázka, která eh, se klade, je otázka spíše globálně po strategii veřejných investic. Eh, to byl ten duch pozměňovacího návrhu, eh, který vlastně předložila paní Kastexa, který jsem chtěla zahrnout do kompromisu. Ale samozřejmě jsem na dispozici, k dispozici všech ostatních a jejich názorů. Budeme o tom hlasovat dnes odpoledne. Čili završili jsme diskuzi k tomuto bodu. Zpráva Adama Kozy nemůže být dnes dopoledne projednávána, to znamená, že bod 9 bude odložen na zahájení naší odpolední schůze, které bude předsedat Nadia Hirsch a co se týče bodu 10 a 11, uvidíme, jak se nám podaří se sorganizovat. Teď dám slovo Jean Lambert, aby nám představila pozměňovací zprávy ze své zprávy z vlastní iniciativy týkající se dopadu krize na přístup zranitelných skupin k péči. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za to, že jste byla připravená trošičku pozměnit pořad jednání i kvůli mě. V první řadě bych rád poděkovala všem kolegům, kteří se účastnili debaty o těchto kompromisních návrzích. Víme, že tady je hodně kolegů, kteří předložili různé pozměňovací návrhy, to znamená, že je třeba také se podívat na to, jak dopadla hlasování v jiných výborech. Nebudu se věnovat úplně všem těm pozměňovacím návrhům, ale co se týče odstavce 6b. Tady jde o minimální standardy zdravotní péče v těch členských státech, která, které byly nuceny přijat úsporná opatření. A Týká se to také kompromisního návrhu C. Tady jde o důležitosti zajistit přístup, opravdu eh, univerzální přístup eh, k těmto službám, protože jsme si uvědomili, nebo průběhu té debaty jsme zjistili, že tento přístup eh, začal být omezován pro určité skupiny lidí v eh, určitých členských státech a myslíme si, že to je něco, co by mohlo být opravdu eh, velmi nebezpečné. To znamená, že by se tady zcela zapomněl ten aspekt eh, prevence. Co se týče D, odstavec 11, tady jsme jenom zapracovali doporučení, které se týkalo investic do dětí. Bylo to v té původní verzi a tady jde opravdu o zdůraznění co nej nejranější, jak se nejrychlejší intervence nebo zásahu, eh, protože samozřejmě ty důsledky v případě, kdyby ta intervence přišla až ehm, později, by byly daleko větší. Máme zde v podstatě výsledek eh, tří kompromisních návrhů, co se týče pečovatelů. Tak to je tedy kompromisní návrh F a G, co se tedy týká té pečovatelské péče nebo pečovatelských služeb, jde o potřebu zajištění dostatečné podpory v té, v té oblasti neformální služeb, to znamená dobrovolných služeb a tak dále. A F se týká toho, jaké to má důsledky konkrétně na ženy a třetí část opakuje možnosti jak si vytvoření nových pracovních míst, které již byly identifikovány a hovořila také o tom komise ve, spe, ve své zprávě. Co se týče kompromisního návrhu je, tak tady se hovoří o důležitosti hodnocení dopadů změn v těchto oblastech a tady jsou členské státy vyzývány k tomu, aby prováděla prováděli hodnocení dopadů tak, aby také ty výsledky těchto hodnocení byly poskytnuty Evropské komisi, tak abychom si byli vědomi toho, jaké dopady tedy tyto změny mají. Dále ELKO odstavec číslo 15, tady se hovoří o těch národních reformních plánech a e, tady vyzýváme komisi k tomu, aby se podívala na ta opatření, která jsou přijímána v různých členských státech a která mají vést k vymícení chudoby. Co se týče MK, tady e, zdůrazňujeme jaksi žádost několika eh, politických skupin v souvislosti s nediskriminačními opatřeními a další kompromisní návrh eh, ze strany čtyř eh, politických skupin, tady opět doporučení v oblasti pečovatelské. Mm, je tu ještě několik dalších pozměňovacích návrhů, které jsou v podstatě výsledkem eh, té naší práce, to znamená souhrnem velké skupiny eh, pozměňovacích návrhů. Já jsem nicméně zmínila ty, o kterých jsem si myslela, že jsou ty nejdůležitější pro náš výbor. Děkuji paní předsedkyně za slovo, protože Jean už v podstatě řekla většinu těch věcí, které jsem chtěla říct, hlavně v souvislosti s rovným přístupem. Ve chvíli, kdy hovořím o univerzálním přístupu, tak si lidé myslí, že jde o univerzální přístup k bezplatné péči. To znamená, že je to trošičku nepochopené. Jsem velmi ráda, že se tady zmínily ty tři pozměňovací návrhy týkající se pečovačelů. A poslední věc, kterou jsem chtěla říct, nebo jedinou věc, kterou jsem chtěla říct, je kompromisní návrh G. Já jsem o tom hovořila s kolegyní, hovořili jsme o těch sociálních ukazatelích a já si myslím, že ve chvíli, kdy budeme chtít dobrou politiku, tak musíme vědět, eh, jaké dopady ta politika eh, bude mít. To znamená, že i proto potřebujeme sociální ukazatele a proto to také eh, se odráží v tomto pozměňovacím návrhu. Sí. Děkuji, Alejandro Cerkas. Já jsem jen chtěl říci, že socialisté zcela souhlasí s těmito návrhy, souhlasíme se zprávou paní Lambert. Myslíme si, že paní Lambert zcela pokryla eh, naše obavy a určitě s tím tedy budeme souhlasit jak v konečném hlasování, tak také v hlasování o konkrétních návrzích. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Jean Lambert, chcete ještě zareagovat? Ne? Výborně, děkuji vám. A v tom případě hlasovat budeme zítra. A navrhuji vám, no ještě máme trochu času, takže dáme slovo paní Morašatě k bodu 10, aby nás informovala o posledních výsledcích jednání s Radou o Evropském sociálním fondu. Děkuji vám, paní předsedkyně tato vyjednávání no, po e, těch schůzkách, které jsme nedávno měli, myslím si, že to jsme měli 20, že minulý týden byl 20. trialog a zároveň s tím se jednalo o, o obecném ustanovení. E, chceme trvat na jednom bodě, který je pro nás naprosto zásadní při jednání, a to je minimální procentuální částka, která půjde eh, do sociálního fondu z fondu soudržnosti. My jsme hlasovali na našem výboru, že toto minimum dohodnuté ve fondu sociálním musí být 25 a chce se připustit, že minimum bude mezi 20 a 27 procenty. My nechceme a odmítáme tady prostě nějakou, nějaké takovéto rozmezí, v němž by se eh, prostě ten Evropský sociální fond nacházel. My chceme mít naprosto jasnou procentuální částku, na tom trváme. Poslední návrh komise. se točí kolem 21,4%, pro nás 21,4% není 25% a tudíž blokujeme jednání k tomuto tématu. To je tedy bod číslo jedna. A protože máme tady ještě kolegy, paní předsedkyně od liberálů, dovolte mi, abych se specificky obrátila k ním, protože eh, v tomto trialogu jsme čelili také problému poslanců z ALDE, kteří velice často eh, na tomto trialogu z vysoké úrovni vystupují a hovoří o eh, možné propojenosti fondů. To znamená, že by Eh, eh, že fond eh, pro venkovskou oblast by mohl být promíchán s tím sociálním fondem, těch 25%, ale to je pro nás naprosto nepřípustné. Nemůžeme nechat padnout minimální částku až na 21,4%. Myslím si, že je to důležité, aby se to řeklo paní předsedkyni. Uh, je vidět, že když se prostě platí nějaká škola z tohoto fondu, eh, FEDER, tak je pro regionální rozvoj, tak prostě je jasné, že musíme trvat na těch 25%. Kdybyste nám mohli pomoci Eh, před tímto kolegou, který jistě má jinak výborné nápady týkající se řízení, eh, jeho pozice si zasluhuje obdiv, ale v každém případě jde, jeho návrhy jdou proti našemu postoji, proti naší pozici těch 25%, které by měly být z fondu soudržnosti rezervovány na sociální fond. A protože jsme tady eh, velice, eh, jak si trváme na tomto bodu, byla bych vám nesmírně zavázána, kdybyste mohli tohoto kolegu přimět, jak bych to řekla, eh, k slučitelnější pozici s těmi našemi 25%. Bez dohody týkající se těch 25% rezervovaných pro ESF, nebudeme moci pokračovat v jednání nebo pohnout se z místa z jednání o Fondu pro regionální rozvoj. Na schůzce koordinátorů paní předsedkyně našeho výboru Pervánč Pérez navrhla, abychom napsali dopis předsedovi výboru Adamu Košádovi a mně, abychom mohli obhajovat tento bod eh, a abychom měli tedy vaši plnou podporu. Děkuji mnohokrát. Jenom bych chtěla říci, že trilog na, trialog na vysoké úrovni se konal včera a členové výboru REGI byli také prostě postupovali podle logiky, jejich cílem by bylo naprosto e, zničit e, vlastně pomoc fondů. Veškerá logika soudržnosti podporovat země, které se nacházejí v potížích, by byla oslabena. Ale i ve výboru Regi naštěstí tento názor nebyl většinový. Eh, k tomuto trialogu mohu ještě říci, že výsledek v současné době mm, je, že jsou ještě otevřené otázky. Eh, komise byla požádána o další simulaci, aby vysvětlila takový zašifrovaný výsledek toho, co je tedy ta či ona proměnlivá hodnota. A teď navrhuji, abychom dali slovo paní Lambert, eh, která vedla delegaci 29. a 30. dubna do Dublinu. Bohužel mimo mikrofon hovoří řečnice. Delegation of three members. Děkuji. Ano, delegace sestávající ze tří členů Evropského parlamentu jela do Dublinu, do Dublinské nadace. A chci říci, že ta cesta byla velmi, velmi užitečná pro všechny. Dva, tři body, které bych ráda zdůraznila v tuto chvíli. V první řadě jsme hovořili o tom, Jak můžeme zajistit, aby lidé na národní úrovni si uvědomili, jakou přidanou hodnotu nebo jakou hodnotu opravdu má práce této eh, nadace? Jde tedy o to zvýšit eh, povědomí o práci eh, této nadace a to na všech úrovních, na národní, komunální úrovni a tak dále. Další důležitý bod Myslím si, že na nás hodně udělal eh, do, udělali dojem ty informace týkající se synergií v rámci spolupráce mezi různými agenturami a institucemi. To znamená, že jsme se dozvěděli opravdu o mnohých pozitivních eh, bodech této souvislosti. Měli jsme také prezentaci o interaktivních nástrojích a o tom, k jakým změnám došlo na webové stránce a to bych ráda zdůraznila. Opravdu bych vás vyzvala tomu, abyste se podívali na tu webovou stránku, protože si myslím, že na ní najdete opravdu velmi, velmi mnoho velmi hodnotných informací. To hledání je velmi jednoduché. Eh, jsou tam různé proslovy, publikace, které mohou být velmi nápomocné i pro eh, nastávající kampaně. A to hledání na té webové stránce je opravdu velmi jednoduché, takže jsem jsem si jistá, že pro všechny z nás eh, je tato stránka velmi zajímavá detailní informace týkající se těch konkrétních eh, prezentací. Eh, toto všechno naleznete samozřejmě v té písemné zprávě. Jsou tam i samozřejmě odkazy na webové stránky. Vše, co jsme se dozvěděli o důsledcích krize, o dopadu na ty nejzranitelnější, všechny tyto oblasti a také samozřejmě všechny ty nové trendy a tendence v rámci eh, změn struktury, restrukturalizace. To znamená, to by, to by bylo asi za mě všechno velmi, velmi stručně zpráva o e, této návštěvě. Ještě je samozřejmě doplněná písemnou zprávou. Uh, mohu navrhnout, abychom mohli nadále